afternoon, ladies and gentlemen. Let us uh, start. Do, dobré odpoledne, dámy a pánové. Začneme naše zasedání skupiny AFET. Nejdříve běžná oznámení přijetí dnešního programu. Pokud se k tomu nikdo nechce vyjádřit, přejdeme k bodu číslo dvě, což jsou sdělení předsedy. Předseda žádná sdělení nemá, takže přejdeme k bodu číslo tři, což je schválení zápisu ze schůze konané dne 1. června, 4. června, 11., 15. až 16. června a 22. 22. a 23. června. Děkuji za schválení a nyní přejdeme k bodu číslo čtyři, což je výměna názorů s velvyslanci Mexika, Koreje, Turecka a Austrálie a z Charge d'Affaires Indonésie. Ti a to velvyslanci zastupují skupinu MIKTA. Já si tímto dovoluji přivítat naše Eh, hosty, kteří zastupují skupinu mikta, které, což představuje pět států, Mexiko, Korejsko, Turecko, Austrálii a eh, Indonésii. Je to paní Nikola eh, Golden Smith, která, je, bude, která uvede za zastoupení Austrálie v Evropské unii tento setkání. A ta také představí další kolegy velvyslance, pan Juan Jose Camacho, který je velvyslancem Mexika v Evropské unii, pan Chong Yan, velvyslanec eh, Republiky Korejské eh, v Evropské unie, paní Aize Uzer, která je vedoucí, eh, zástupce vedoucí zastoupení Turecka Evropské unii a pan Asa Silalai, který je šarže d'affaires na velvyslanectví republiky Indonésie v Evropské unii. Třeba, že máme celou řadu bilaterálních vztahu s těmito zeměmi máme za to, že je důležité přispění této celé skupiny v oblasti bezpečnosti, ale také v oblasti dalších, dalších jako je e, klimatické změny a rozvojová pomoc. My proto jsme rádi, že máme možnost e, výměny názorů v tomto e, formátu, to znamená setkání se zástupci Eh, zástupci všech těchto zemí na jedné straně a zástupci EU na druhé straně. A nyní bych předal eh, eh, slovo zástupkyni Austrálie na 10 minut a potom všem dalším kolegům po pěti minutách. Děkuji za slovo. Pane první místo předsedo, je potěšením, že zde dnes mohu být a že mám příležitost krátce pohovořit. Já bych se ráda omluvila za našeho pana velvyslance, který náhle onemocněl a není zde bohužel dnes přítomen. Vy jste již zmínil, že jsme relativně novou skupinou, skupinou MIKTA a o té bych vám ráda něco řekla, zejména proto, že Austrálie je koordinátorem této skupiny a tuto úlohu bude mít, budeme mít po celý následující rok. Takže pohovořím z pohledu Austrálie o této skupině a potom, tak jak vy jste zmiňoval, pane místopředsedo, pohovoří také další zástupci, s jejich eh, přinesou svůj vlastní pohled na naše, naší skupinu. Já si myslím, že by, budeme mít možnost pohovořit si o těch oblastech, kde sdílíme hodnoty a zájmy. Před eh, pěti Eh, před dvěma lety se naši zahraniční eh, ministři při zasedání eh, v New Yorku, všeobecném při valném shromáždění a vytvořili jsme tuto velmi nepravděpodobnou na první pohled skupinu. Jsme země, které máme velký vliv v našich konkrétních geografických místech, ale ty země jsou odlišné, máme vlastní priority, ale ty priority se dobře doplňují a společně jsme eh, schopni mít eh, větší váhu, než kdybychom jednali jednotlivě. Naše společné HDP je 5,8 triliard dolarů a představujeme 8 světové ekonomiky a tento podíl bude vzrůstat. Jsme 12., 14., 15., 16. a 17. nejsilnější ekonomikou na světě a naše ekonomiky rostou mnohem rychleji než ty ekonomiky, které jsou v současné době v první desíce. Goldman Sachs eh, říká, že Mexiko by mohlo, být vel, eh, by mohlo velmi vzrůst do roku 2050 a eh, Indonésie by byla sedmou největší do roku 2030. Také Turecko bude pravděpodobně v té první desíce a e, Austrálie a e, Korea také mají podobné aspirace. Společně tedy tyto země MIGTA představují velký objem obchodu EU, e pokud jde o zbytek světa, i 235 miliard euro ve zboží a službách, které jsou vyváženy z EU a 170 miliard, pokud jde o dovozy do EU naše obyvatelstvo je 530 milionů dohromady všech těchto zemí a jsme všechny, všichni členy OSN, G20, Světové obchodní organizace a také organizace Globální partnerství pro spolupráci. Máme stejné názory v globálních eh, otázkách a jednotlivě a také společně nyní se snažíme přispívat k rozvoji na globální scéně. Naše globální zapojení a jeho rozmanitost je velkou silou a pro Austrálii je mikta novým uskopením mezi různými mezinárodními partnerstvími, která tradičně vytváříme. Moderní svět vyžaduje inovativní přístupy a hájení a sledování vlastních zájmů výzvy, které před námi stojí, překračují hranice a patří mezi ně terorismus, klimatické změny, energetická bezpečnost, udržitelný rozvoj a také zdraví, globální zdraví Patří sem také migrace. Na těchto věcech eh, pracujeme v partnerství s ostatními, kteří mají stejné priority a kteří jsou připraveni přispět k regionálnímu i globálnímu rozvoji. Členové skupiny MIKTA jsou velmi diversifikované země, ale jak říkám, sdílíme určité charakteristiky, které z nás činí velmi praktické partnery. Jsme, podporujeme všichni otevřená, otevřený a svobodný veř, eh, světový pořádek. Jsme demokratické země, které věří v otevřený obchod a rozvoj a to jsou eh, zájmy, které sdílíme také s Evropskou unii. MIKTA je pro nás určitou platformou k výměně názorů a k nalézání řešení k těchto společných problémů. Je to eh, platforma, o které doufáme, že, na, že pomůže, přispěje k vytváření mezinárodního světového světonázoru způsobem, který bude prospěšný pro, svě, pro všechny. Máme, nacházíme schodu také v oblasti globální ekonomiky. Chceme, eh, podporujeme otevřený obchod, kterým chceme posílit eh, globální ekonomiku. Mikta může být obhájcem obchodní liberalizace a investic. Země Mikta mohou být určitým mostem mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, zejména na těch globálních forech, kde se řeší chudoba, například eh, agenda udržitelného rozvoje 2030. To nám dává příležitost spojit naše hlasy a posilovat eh, či propagovat naše zájmy eh, vůči mezinárodnímu společenství. Eh, Austrálie se minulý měsíc po Koreji ujala role koordinátora a chceme se zaměřit na praktické způsoby spolupráce a chceme dosáhnout velmi hmatatelných výsledků. Budeme budovat a vycházet z výsledků minulých, tak abychom posílili eh, naší kapacitu, kapacitu skupiny MIGTA. Naši ministři zahraničí nedávno přijali eh, plán eh, pro roky následující, který, by, který směřuje k tomu, že bychom měli hledat pragmatická a konstruktivní řešení k, pro globální problémy. Mm, podporujeme modernizaci mezinárodních mezinárodních organizací v oblasti energetiky, tak aby zahrnuli vyjející a rozvojové země. Je to zejména skupina G20, která zdůrazňuje přístup k energiím a my chceme přispět novými způsoby k těm existujícím způsobům, které máme k zajištění přístupu k energiím. Uh, Naši ministři chtějí posílit spolupráci v oblasti boje proti terorismu, násilnému extremismu a radikalizaci, tak aby byla zajištěna globální bezpečnost a chceme také posílit všechna úsilí směrem k větší demokracii a ochraně lidských práv. Spolupracujeme v, v oblasti obchodu, e, rozvoje e, ekonomiky založené na znalostech a vedle toho spolupracujeme také v oblasti posílení rovnosti pohlaví a chceme eh, o 25 do roku 2025 eh, snížit platové rozdíly mezi muži a ženami. A to v celém spektru činností skupiny MIKTA v rámci spolupráce, která předpokládáme, že se bude bohatě rozvíjet a posilovat, budeme hledat nové cesty spolupráce a kombinace našich jednotlivých hlasů, tak abychom mluvili společným hlasem a e, společným hlasem i s EU, s kterým sdílíme e, stejné hodnoty a úzké vztahy. Naše pětice má za to, že náš společný hlas je jedinečný a může být velmi silným obhájcem globálního míru a prosperity. Za tu krátkou dobu, kdy existujeme, eh, zjišťujeme, že můžeme společně mnohého dosáhnout. Eh, Austrálie doufá, že MIKTA bude pří, eh, příkladem pro další, příkladem společné činnosti pro skupiny zemí, které najdou nové příležitosti v, ve své různorodosti, tak aby hledali inovativní, a, inovativní řešení společných problému. Pane místopředsedu, děkuji za příležitost zde promluvit, děkuji za to, že jste nás vyslechl a těším se na vaše otázky, otázky vašich kolegů eh, po té, co moji čtyři kolegové krátce pohovoří. Děkuji. Nyní dám slovo panu eh, Juanu Josému Gomesu eh, Kamašovi, velvyslanci Mexika. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo, za to, že jste nás mezi sebe pozval na zasedání schůze výboru AFET. Děkuji, že jste vyjádřili zájem o práci skupiny MIKTA. Děkuji také Nikole, která už eh, velmi dobře uvedla to, co eh, MIKTA zastupuje. Já s vaším dovolením tady řeknu něco k pohledu Mexika, <clears throat> jak spolupracujeme s našimi kolegy a jak také vnímáme eh, svou budoucí spolupráci s Evropskou unii. Mexiko je velkou zemí, je to také rychle rostoucí země, která Eh, jejíž vývoj či rozvoj se hodně pojí právě s něčím, co je v jádru skupiny MIKTA. A to je pojem eh, globální zodpovědnosti. Pro nás to znamená, že země mm, velikosti zemí v Miktě země, které mají vliv takový jako právě země v Miktě a také s bohatstvím těchto zemí musí prostě převezmout určitou míru zodpovědnosti za globální stav věcí. Dnes je opravdu těžké vést globální eh, diskusy o celé řadě věcí, aniž by se té účasti, eh, aniž by se debaty účastili eh, členské země MIKTA. Eh, tato globální zodpovědnost nás tedy svedla dohromady, protože sdílíme tuto zodpovědnost, protože máme sdílené hodnoty a zásady a také zájmy, jak už říkala Nikola. my se rádi považujeme za eh, takzvanou, eh, takovou eh, sílu, která chce dělat dobro ve světě. To se samozřejmě pojí s něčím, čemu říkáme globální governance, zpráva a řízení. Dnes už není možné řešit celou řadu věcí izolovaně, protože věci jsou se sebou příliš propojeny, ať už se to týče otázek bezpečnosti mm, nebo také růstu, takže potřebujeme prostě posílit kapacitu mezinárodního společenství, aby se stavělo k těmto věcem tak, abychom mohli um, umožnit přístup k prosperitě pro všechny. Další pohledem na, na věc, kterou eh, máme v Miktě, je, že prostě prosperitu nemůžeme vytvořit izolovaně v některých částech světa. Můžeme to udělat pouze jako dobro pro všechny. Mexiko, ale to platí i pro jiné kolegy v Miktě, je země, která eh, patří do mnoha podskupin. Je to velká země jako taková, ale kromě toho je velmi důležitá v eh, latinském světě. Eh, kromě toho také vstupuje velmi v úzký kontakt se Severní Amerikou. Kromě toho také vyvíjíme větší propojenost eh, s Pacific, s, se stranou Pacifiku a také s Evropskou unii. Naše práce v Miktě tedy takhle propojuje veškeré tohleto naše přináležení do různých částí, propojuje, jak se vnímáme, co by země, která má globální zodpovědnost, která má povinnost přispět k dosažení lepšího světa. Mikta za poslední dva roky svého působení od té doby, kdy byla založena, převzala větší globální roli a byla také velmi úspěšná při vytváření eh, společné sítě mezi členskými zeměmi. Eh, my jsme se tedy lépe seznámili s eh, dalšími členy také jsme lépe propojili své společnosti, instituce i občany, řekněme, že teď lépe rozumíme těm čtyřem zbylým zemím. To znamená, vytváříme takto mnohem soudržnější společenství, které, eh, jak už jsem říkal, může přispět globálnímu společenství ohledně všech těch témat, o kterých hovořila Nikola. A samozřejmě také může přispět k šíření prosperity. Tolik eh, tedy z mé strany, ale rád eh, zodpovím jakékoliv otázky. Děkuji, pane velvyslanče, a nyní pan Chong Ki-an, velvyslanec Korejské republiky eh, u Evropské unie. Děkuji. Eh, pane Legutko, já bych vám v první řadě chtěl eh, poděkovat. A chtěl bych poděkovat nejenom vám, ale také členům vašeho výboru za to, že nám poskytujete tento, tuto příležitost sejít se s vámi. Už jsem se s některými poslanci setkal při jiných příležitostech. Ale eh, možnost eh, jít na zasedání výboru je pro nás obrovskou ctí. Kolegyně Nikola už eh, měla velmi hlubokou, eh, hluboký úvod do věci, takže já mm, nebudu tady nic z toho opakovat a proto eh, má prezentace bude stručná. Skupina Mikta je eh, výjimečná z celé řady úhlů pohledu. Není to regionální organizace a její členové nemají žádnou společnou kulturu či historii. Jak tedy nalézt společnou identitu? Kromě toho také mluvíme různými jazyky. Přesto můžeme najít určité podobnosti. Jsou to země, eh, které mají středně velkou moc. Mikta se začala rozvíjet v kontextu eh, G20 a v, eh, ve fóru G20 jsme tedy mezi G7 a BRICS. Jsme země, které sdílíme zásadní hodnoty, jako je demokracie a tržní hospodářství. Co je ještě důležitější, je, že všechny tyto země jsou ochotné převzít zodpovědnost za vývoj globální zprávy a řízení věcí. Pokud se podíváte na rok 2004, 2014 data z eh, IMF, tak zastáváme pozice 11 až 17 v globálním HDP. Všechny tyto země mají eh, určitý významný vliv ve svých regionech. Hlavní cíl MIKTY je přispět k podpoře globální zprávy věcí. Celé mezinárodní společenství bude efektivnější, pokud bude postupovat jednotně. My tedy snažíme se předkládat společné pozice ohledně globálních otázek, které se týkají nás všech. Také se snažíme zastávat nějaký společný postoj k eh, věcem, které se týkají jak rozvinutých, tak rozvíjejících se zemí. Můžeme říci, že mikta se stále ještě utváří. My stále zintenzivňujeme interní konzultace, tak abychom jasně stanovili svůj program, abychom zaujmuli společné pozice a abychom opravdu přispěli ke globální správně věcí. Od září eh, Korea převzala koordinující roli. Nám jde zejména tedy o konsolidaci konzultačního mechanismu v MIKTě. my tyto konzultace můžeme eh, rozšířit. Na zasedání ministrů zahraničí, které probíhají vždycky třikrát eh, ročně, eh, jsme ustanovili také zasedání vysokých úředníků a poprvé v červenci tohoto roku jsme měli i parlamentní dialog či setkání. Vytvořili jsme si řadu vyměných programů eh, akademických eh, mezi novináři, studenty, eh, diplomaty. Ustanovili jsme také webovou stránku MIKTA, což je www.mikta.org. Kromě toho také pracujeme na předkládání společných prohlášení. Ministři zahraničních věcí také vydali společné prohlášení o globálních tématech, jako je například ebola, globální eh, zdraví, klimatické změny a další. Také jsme měli například eh, společné prohlášení o situaci v eh, Severní Koreji, potom k pádu letadla malajských aerolíní a také k teroristickým útokům v Turecku. My tedy koordinujeme nejrůznější postupy i v rámci větších organizací, jako je třeba G20 nebo OSN, a věříme, že budeme mít prostor e, i také pro spolupráci mezi MIKTou a EU, protože všichni jednotliví členové MIKTY spolupracují jako významní partneři země MIKTY mají všechny společné hodnoty, Pro nás jsou velmi důležitá témata právě jako je eh, kyberbezpečnost, eh, klimatické změny, boj proti eh, klimatickým katastrofám a další. Už jsme na těchto tématech také spolupracovali třeba s Evropskou komisí a samozřejmě i do budoucna předpokládáme další spolupráci. Děkuji. Ambassador, now let me give the floor to Děkuji. Já bych předal, prosím, slovo paní Uzer, která je zástupce vedoucího stáleho zastoupení Turecka v Evropské unii. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo, za to, že máme příležitost zde dnes vystoupit. Ráda bych také poděkovala australskému velvyslanectví za koordinaci Eh, pan velvyslanec Turecka by byl zde přítomen, ale eh, náš ministr přijel do Bruselu právě dnes a tudíž pan velvyslanec ho zastupuje a já jsem zde, abych zastoupila naší zemi Turecko jak říkali ostatní předřečníci, MIKTA jako iniciativa prokázala svoji důležitou úlohu jako nová platforma, a to za velmi krátkou dobu, můj názor je takový, že vzhledem k tomu, že e, jsme všechny tyto země jsou aktivními členy mezinárodních uspořádání, jako je G20, VTO a OSN, a jako e, nadnárodní organizace máme, má MIKTA e, potenciál být e, hybnou silou pro země, které mají společné názory a chceme jako skupina hrát výraznější a konstruktivnější úlohu v oblasti regionálních i globálních eh, problémů. Často se o nás mluví jako o konstruktivních zemích. Tento cíl, tohoto cíle chceme dosáhnout spoluprácí vzájemně mezi sebou a e, sdílením našich názorů na regionálních i globálních platformách. E, tak jak bylo zdůrazněno na poslední ministerské schůzce, která se eh, konala při příležitosti valného schromáždění OSN. Eh, jednou z priorit a otázek je humanitární krize a humanitární otázky. A já chci připomenout uh, summit, který se bude příští rok k, v květnu konat v Istanbulu k otázkám uh, humanitárních krizí mezinárodní systém humanitární pomoci má skutečně omezené zdroje a je vystaven mnoha nárokům. Proto je třeba, abychom spojili síly při efektivním využívání zdrojů, které máme. Humanitární krize přecházejí hranice, což ukazuje nedávný exodus uprchlíků a e, První humanitární summit, který byl eh, vyhlášen, je přichází v pravou dobu a myslím si, že to bude hrát klíčovou úlohu při řešení a vylepšení tohoto systému. Eh, vítáme vedoucí úlohu EU a jeho státu a aktivní zapojení EU při přípravě na tento květnový summit. Pan Ban Ki-moon eh, vyhlásil Istanbul pr- místem, kde se bude tento první summit konat eh, a to bylo tak v roce 2013 a generální tajemník OSN připomněl, Eh, úlohu Turecka jako jednoho hlavního z humanitárního eh, donátora a země, která hraje úlohu v řešení těchto krizí. Já bych ráda zmínila situaci v Turecku stávající, která mi uh, Eh, zde máme nyní největší syrskou komunitu mimo Sýrii. Celkový počet Syřanů je 2,2 milionu Syřanů žije nyní v Terecku. 160 tisíc je v různých eh, eh, dočasných centrech, zajišťováno jim je jídlo, zdravotní péče, a vzdělávání a 1,8 milionů žije v, jinde v regionech Turecka a e, dostává se jim zdarma lékařské péče v jedné z našich e, jižních provincií e, je vlastně syrská populace převýšila početně populaci tureckou, takže si dovedete jistě představit, jak jaká ta situace je. Tato situace potřebuje globální a všestranný přístup a všechny země by společně měly pomoci řešit eh, globální problémy plynoucí z této eh, eh, z tohoto typu migrace. A v těchto velmi těžkých a velmi citlivých podmínkách se bude konat summit a a je velmi důležité, abychom na tomto summitu přispěli k vytváření budoucího humanitárního systému, který nestačí řešit všechny krize. My jako hostitelská země eh, chceme, aby tento summit byl úspěšný. Domníváme se, že to bude historický summit. Naším společným cílem je lépe reagovat na humanitární krize, eh, zachraňovat životy a tak zachraňovat eh, lidstvo. Jak toho dosáhnout, to bude právě ten úkol a ta výzva. Přípravy na summit eh, probíhají uspokojivě pod vedením OSN a jednotlivých členských států. Jako hostitelská země jsme již eh, vyjádřili, jaké máme představy v rámci eh, přípravy, eh, tedy kombinace humanitárních a rozvojových zdrojů, abychom posílili odolnost Eh, zemí, kde probíhá dlouhá krize. Podporujeme také globální eh, řešení, která budou na summitu eh, diskutována, zejména pomoc uprchlíkům hostitelských zemí. Za třetí potřebujeme pracovat na nových způsobech financování globálně, kterými bychom reagovali na humanitární krize abychom zajistili eh, udržitelnost, spolehlivost a také předpověditelnost té finanční pomoci. Eh, Světový humanitární summit bude určitým milníkem pro mezinárodní společenství, pro mm, a měl by nastavit eh, výhled pro to, jak budou tyto věci řešeny v budoucnosti. a těšíme se na přispění všech států a všech účastníků, kteří jistě napomohou úspěchu a ve svém důsledku to povede k zlepšení života mnohých jsou zde eh, organizace jednotlivci, kteří přispívají a pokud eh, chcete získat více informací, najdete je na webových stránkách www.worldhumanitariansummit.com www.ecom.org. Děkuji. Děkuji a konečně dávám slovo panu Sila Lahimu, který je ministerským radou a šarže DAFE na velvyslanectví <clears throat> Indonésie při eh, Evropské unii. Děkuji, pane první místo předsedu, děkuji za to, že jste nás pozval na tato setkání. Děkuji také předřečníkům a k tomu, co řekl, bych rád připojil tři body z pohledu Indonésie. Jednak je to spolupráce v boji proti terorismu, jednak je to náš pohled na klimatické země a za třetí je to rozvojová spolupráce. První eh, věc je spolupráce MIKTY v rámci boje proti eh, terorismu. Ta spolupráce je zejména výměnou informací a spravodajských informací a Eh, Indonésie by chtěla podpořit také dialog mezi různými náboženstvími, které jsou zastoupena v eh, zemích MIKTA. Protože my nejsme zcela schopni eh, odstranit jak chudobu, tak také netoleranci a předsudky, Eh, je potřeba eh, rozvíjet právě odstraňování předsudků a důležitým eh, bodem je podle našeho názoru vzdělání a osvěta, zejména vzdělání nejmladší generace. Dnes jsou konfrontováni s různými neblahými výklady náboženského učení. To je ta první věc. Druhá věc, klimatická změna. Indonésie je eh, připravena podpořit všechny dohody, eh, které se týkají klimatických změny a, změn a to tedy ty dohody, které budou přijaty v Paříži v listopadu a prosinci na eh, klimatickém summitu země, my, které jsou připraveny spolu spolupracovat a jsou připraveny spolupracovat v oblasti zvyšování odolnosti eh, vůči klimatickým změnám jednotlivých zemích. A třetí věc je, o které chci hovořit, je naše nabídka v souvislosti s rozvojovou pomocí Indonésie je jedním z pionýrů v této spolupráce Ehm, při sdílení eh, eh, osvědčených postupů s rozvojovými eh, zeměmi a chceme implementovat toto zejména v oblasti vzdělávání, plánování, rozpočtování, vzdělávání, demokracie, spravedlnosti a čelení krizím. My jsme se úspěšně účastnili spolupráce v v různých takových rozvojových pomocí, zejména v oblasti zemědělství, vzdělávací pro eh, programy v oblasti zemědělství, budování kapacit v oblasti mm, rozvíjení demokracie a dalších vzdělávacích programů jsme se jako země účastnili. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji a nyní bych dal prostor na eh, názory <clears throat> poslanců, na reakce eh, ze strany kolegů. Vidím. Pan, pana Tenoka který je koordinátorem AFETu za AKR. Děkuji, pane předsedo, toto, toto bylo zajímavé slyšení a vždycky se něco nového dozvídáme. Já jsem tady 13 let v AFETu a mám mm, neznalost o tom, že vůbec taková skupina MIKTA existuje a zajímavé byly eh, prezentace jejich eh, zástupců, pokud jde o zapojení této organizace. Já tomu rozumím tak, Eh, vaše ekonomiky nejsou dost velké na to, abyste se dostali do té výlučné skupiny BRIC a zároveň máte tu společnou devízu, že jste všechny demokratické země, což se o BRICu, zejména o Číně a Rusku, nedá říct. EKR jako naše skupina Eh, vždy dává přednost demokratickému klubu, třeba že je možná diverzifikovaný na první pohled klubu, který chce bojovat proti terorismu, skupině, která chce zlepšovat eh, globální řízení a stabilitu, ale to, co se momentálně děje v Turecku, ve mně budí určité obavy, pokud jde o eh, úroveň ochrany lidských práv a to, že podporuje některé skupiny v Syrii. Mám dvě konkrétní otázky. Existuje sekretariát organizace MIKTA a pokud ano, kde je, nebo bude takový eh, sekretariát, a nebo je to skutečně jenom ad hoc koordinované na činnost cestou diplomatických eh, kanálů a velvyslanectví. A Máte plány letos totiž mm, překvapivě pod ruským tlakem vzhledem k sankcím vznikla multilaterální banka eh, pro nový rozvoj, která má jak si nahradit pro země BRIC eh, Světovou banku či doplnit. Jsou eh, tady nějaké plány na takovou rozvojovou banku MIKTY, aby se vlastně mm, udělalo něco podobného, co udělali země skupiny eh, BRIC. To jsou mé dvě otázky, prosím, pro zástupce zemí. Děkuji. Pan Sanes. Paní Sanes, děkuji. Pane předsedající, tato iniciativa je velmi, velmi zajímavá. Je tady řada zemí, které se spojily, rozhodly se spojit, aby našly určité synergie eh, při hledání řešení na eh, světové úrovni. A to možná ukazuje, že někde jinde se nedaří G20 eh, se příliš neposunuje do, dopředu a to také vede k otázce, jak si vedou země BRICu a možná se můžeme dozvědět, zda dojde k nějakému zblížení nebo naopak oddálení mezi Brikem a Miktou. Vítám velmi eh, první humanitární summit, který se bude konat v Turecku, jak říkala eh, turecká šarže Dafer, možná je možné spojit rozvojovou pomoc a humanitární pomoc. Pokud jde o Syrii a uprchlíky, tu situaci naprosto chápeme, která je v Turecku. Není to jediná země, která je tomu vystavena, ale rozhodně je tam největší počet těch eh, eh, uprchlíků Eh, víme, že v některých zemích je jiný pohled na eh, migraci uprchlíků. A když se podíváme celkově na rozvojové země, které musí přijmout syrské eh, uprchlíky a jakým způsobem to činí s takovou vysokou solidaritou. Není to jenom EU a mm, vztahovalo by se to také na Austrálii. My Víme, že je dobré mm, dávat peníze na rozvojovou spolupráce, ale, spolupráci, ale musíme jít ke kořenu problému řešení konfliktů, diplomatická řešení, možná i vojenská řešení eh, musíme si uvědomit, jak vypadá regionálně situace. Irán, Rusko a Turecko musí se být schopni dohodnout a společně s EU vytvořit jakýsi výhled do budoucnosti pro řešení tohoto konfliktu. Pan Pivšnal. Vielen Dank für das Wort. Děkuji. Já hned navážu na předřečnici. To, že chcete něco udělat, eh, co se týče uprchlíků a také při boji s chudovou. Eh, co konkrétně plánujete a jak eh, hodláte k tomu přikročit? Druhá otázka. Jste skupina zemí, které úzce spolupracují a tudíž určitě chcete mít také větší vliv eh, v rámci OSN. Jaké reformy považujete za nezbytné pro to, abyste toho dosáhli? Děkuji. Uh, thank you, Mr. Myanmar. Děkuji, pan Myanmar embajadores de los países MICTA por informarnos sobre esta. Já bych rád poděkoval eh, velvyslancům zemí MICTA. Děkuji za tu iniciativu, ale tak trochu mi chyběly informace. Eh, vítám, že v tomto multipolárním světě to máme takové združení a je dobře, že tady se seskupují země které hájí své zájmy, zejména demokratické systémy, a které eh, sdílejí zásadní lidská práva, stejně tak jako hospodářskou orientaci na volný trh. Já bych se rád zeptal v návaznosti na to, co řekl pan Tanok. Jak si představujete budoucí institucionalizaci vaší skupiny? Čili jaké kroky budou následovat? A za druhé, jak, jaký stupeň koordinace máte mezi sebou? E, především v New Yorku, když se podíváme na valné schromáždění OSN, zajímalo by mě, zda se se tam nějakým způsobem koordinovali. Děkuji vám. Uh, thank you, Mr. Epitideos. Děkuji. Další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval pánům velvyslancům a za dnešní účast a za informace o této zajímavé iniciativě. Mne by zajímalo, jakým způsobem chcete přispět k boji proti eh, terorismu. Víme, že eh, terorismus se vychazuje, vyskytuje v různých podobách a jsou zde různé formy boje proti němu. Jsou zde různé formy boje a plány na úrovni EU, na úrovni NATO a vzhledem k tomu, že jste tvořeni, že, jste, že vaše skupina je tvořena tak rozličnými zeměmi a e, formy terorismu, které, kterým jste konkrétně vystaveny, jsou také různé. Jaké jsou vaše plány na spolupráci? Já již nevidím nikoho dalšího z kolegů, kteří by se chtěli přihlásit do diskuse, takže nyní by pravděpodobně bylo vhodné, abych dal slovo opět našim hostům, aby mohli zareagovat na položené otázky či komentáře. Paní Gordon Smith. Ráda můžete prosím reagovat. Thank you very much. I'd be happy to respond perhaps. Děkuji. Já velmi ráda odpovím. Možná začnu a potom třeba kolegové k tomu něco dodají zase ze své perspektivy. My eh, nepředpokládáme v této fázi, že budeme mít sekretariát. ty zatím hodláme pokračovat s rotaci jednotlivých zemí, co se týče takové administrativní podpory. To znamená, každá země vždycky eh, převezme tuto koordinující roli na jeden rok. Takže to je poměrně jednoduchá odpověď na tuto konkrétní otázku ohledně sekretariátu. Je potřeba říci, že MIKTA není blok nesetkáváme se před eh, nějakými velkými eh, mezinárodními setkáními, jako třeba setkání G20 a podobně. My jsme se prostě zavázali určitému multilaterálnímu fóru. A tak to v té chvíli působíme. Určitě takhle to budeme zase, eh, potom to přeskoumáme zase po tom, co naše spolupráce už se nějakým způsobem rozběhne eh, v čase. Kromě toho nemáme nějaké velké plány ohledně nějaké nové rozvojové banky. Naše eh, konkrétní spolupráce v této formě teprve započala, takže zatím nemáme žádné eh, plány pro Mezinárodní rozvojovou banku terorismu. Máte naprostou pravdu. Existují různé hrozby, jimž čelíme jak jednotlivě, tak eh, společně. Naše rozmanitost samozřejmě přináší různé úhly pohledu na otázky boje proti terorismu a globální bezpečnosti. Austrálie bude hostitelem zasedání ohledně financování boje proti eh, terorismu. Eh, v roce 2016 budeme mít také zasedání eh, ministrů. My si myslíme, že je prostor pro koordinovaný Eh, přístup eh, také k podpoře diskusí, které probíhají na půdě OSN, také co se týče usnesení OSN ohledně třeba zahraničních bojovníků anebo opatření v boji proti terorismu. Nám jde také o sdílení eh, zásad nejlepší praxe, výměny informací, k rozpracování postoje k osnesení OSN, který by byl společný. Pohled Austrálie je takový, že v, globální, v globálních otázkách bezpečnosti může MIGTA sehrát konstruktivní roli, i co se týče třeba budoucích mírových operací. Ještě pár takových detailů ohledně přístupu k uprchlíkům. To je teď konkrétně australský přístup, nikoli přístup MIKTY. Austrálie ohlásila 12 000 dodatečných míst pro přijetí uprchlíků ze Sýrie a dalších 44 milionů dolarů, které hodláme poskytnout mezinárodním organizacím Eh, a organizacím v regionu na pomoc s eh, tímto obrovským problémem eh, lidí vysídlených ze Sýrie. Nyní bych ráda dala prostor také svým kolegům, kteří možná k tomu rádi řeknou něco více. Pan Kamačo, prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji také za otázky. Já bych řekl něco nejprve k otázce institucionalizace. Nezapomínejme, že Mikta je velmi mladé se skupení zemí, vznikla teprve před dvěma lety. proces vytváření společných institucí um, se zatím vyvíjel uh, tím směrem, abychom zajistili řádnou komunikaci mezi uh, našimi členy. A to za různými účely. V tuto chvíli máme aspoň tři zasedání ministrů zahraničních věcí ročně, Kromě toho máme další zasedání, která zavedlo eh, korejské předsednictví. Takže my zatím to nevnímáme jako nějaký eh, byrokratický mechanismus, vnímáme to flexibilně, eh, který umožňuje prostřednictvím ministerských zasedání velmi flexibilní a plodnou diskusi a také koordinaci jednotlivý, mezi jednotlivými členy. Já opravdu ani do budoucna nepředpokládám, že bychom se pokusili založit instituce, jako je třeba Nová rozvojová banka a podobně. Tím se dostáváme k otázce BRICS. Existuje určitá tendence srovnávat nás se zeměmi BRICS, ale my se tomu bráníme. Není to opravdu nutné. Mikta jasně řekla, co je pro nás důležité, a to je spolupráce v otázkách globální zprávy. My se také vnímáme jako skupina zemí, která mají, které mají určitý vliv a které mohou e, přispět k pozitivním změnám ve světě. Co se týče třeba e, multilaterálních otázek, které máme, máme pravidelné e, komunikace a koordinaci mezi delegacemi zemí MIKTY v New Yorku, v Ženevě a ve Vídni a také v městech, jako je Brusel. Je Právě proto, že EU vnímáme jako důležitého partnera nejen individuálně, ale i tedy e, společně. Pro Mexiko jsou obrovsky důležitá témata, jako jsou e, klimatické změny. Pro nás tohle je opravdu e, priorita. všechny země MIKTY eh, pracují také tvrdě na tom, abychom měli závazné závazky, aby, eh, dos, abychom dosáhli úspěchu také v Paříži. A eh, kromě toho v blízké budoucnosti se začneme věnovat vyjednávání ohledně otázek obchodování se zbraněmi. Takže tomu se teď budeme věnovat v budoucnosti a děkuji za pozornost. Mm, děkuji. Nyní pan velvyslanec Án. Přeje si k tomu něco dodat? Co se týče institucí a sekretariátu, eh, k tomu už zazněly dostatečné odpovědi. Eh, do doposud eh, koordinující země vždy sloužila jako takový ad hoc sekretariát takže vlastně až do srpna Korea fungovala jako sekretariát a nyní to bude zase Austrálie na příští rok. Víme, že je třeba rozvojová banka BRICS, a potom je AIIB, což je Azijská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

Okay. Maybe we can... Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after the... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na našem eh, na našem odpoledním zasedání výboru AFET a jsme u bodu číslo 5 veřejné slyšení na téma strategie EU vůči Iránu po podepsání dohody o iránském jaderném programu. Kolegové, Vítám vás na tomto slyšení. Toto slyšení by mělo přispět k diskusi při přípravě zprávy, kterou bude pan Holt připravovat za evropské, na téma evropské strategie vůči Iránu po dosažení této dohody. Včera byl den přijetí této dohody, kdy Irán měl začít eh, implementovat své závazky v rámci společného rámcového eh, akčního programu. Eh, je to důležitý mezník při budování důvěry Mezinárodní energie, agentura pro atomovou energii má za úkol zajistit monitorování těchto závazků. E, Evropská unie přijela legislativní rámec pro e, zrušení všech ekonomických a finančních sankcí. Tento legislativní rámec vstoupí v platnost ke dni implementace, tedy poté, co agentura ověří e, implementaci všech těch závazků Iránem přijatých. Toto, 14. června bylo dosaženo dohody a tato dohoda přes všechny různé problémy je velkým krokem ku předu po 12 letech neúspěšných a frustrujících jednáních. Je to krok ku předu, který dokazuje, že diplomacie je je velmi dobrým nástrojem při řešení globálních eh, problémů. Je to eh, zejména důležité v době, kdy kdy bylo též dosaženo usnesení v rámci eh, Rady bezpečnosti. Mezi členy uh, E, e, této rady, které jsou byly vytvořeny skupinou nyní 3 plus 3, tak se tento mm, úspěch stává ještě výraznější. Plní plné eh, uplatnění této dohody bude skutečným historickým eh, mezníkem a Evropská unie vždy, jde, eh, vždy zastává kombinování diplomacie a sankcí a to bylo i, i předmětem či zásadou při vyjednávání ve Vídni s iránskými úřady které byly, které byly připraveny ustoupit ve prospěch eh, stažení sankcí. Sankce mohou být v případě porušení ze strany Iránu automaticky znovu zavedeny a to otevře nové příležitosti pro iránskou eh, ekonomiku. Eh, vývoz umožní bankám přístup ke globální ekonomice a k mezinárodnímu finančnímu systému, včetně systému systému SWIFT. Irán bude mít možnost získat eh, eh, miliardy dolarů ze eh, zmrazeného majetku. Je to velký krok směrem k posílení vzájemné důvěry od roku 79 od islámské revoluce. Eh, třeba, že část eh, eh, společností je tomu nastavena nepřátelsky. My budeme dnes diskutovat o důsledcích této dohody, bude mít základní měnící význam pro tento region. Doufám, že i další smlouvy, které umožní stabilitu tohoto regionu, budou následovat. Nicméně nestane se to rychle, ale je to určitá příle, příležitost. Může to zastavit eh, sektářské boje v regionu. Eh, bude nadále Irán bojovat, využije svůj vliv, aby eh, dosáhl změn v Damašku nebo podpořil naopak stabilitu v regionu. Zejména Izrael a, další, a Saudská Arábie mají však obavy o situaci v regionu a my musíme na pomoci zmírnit tyto obavy. I <clears throat> Irán má ty prostředky, které získá, by mohl případně investovat do, mají obavy z toho, že by mohl investovat do teroristických eh, aktivit v roce 2014 Irán věnoval 15 eh, milionů, do, eh, milionů euro. A to jsou věci, které budeme probírat s našemi odborníky, kterým bych nyní rád předal slovo. Slovo Eli Genmal dal eh, doktor Rusbech Parsi, který je ředitelem Evropské eh, iránské výzkumné skupiny, Eli Geranmaj, který je v Evropském radě pro eh, zahraniční vztahy, Cornelius Adebar, který je ehm, výzkumníkem Evropského programu v rámci nadace Carnegie ve Washingtonu. A nyní dávám slovo paní Eli Geranmaje. Děkuji. Děkuji za příležitost přispět k této diskusi. Mi proběhla proběhlo přijetí té dohody, která nyní vstupuje v platnost a e, kolegové z EU jsou ve Vídni a diskutují o této implementaci mezi je tady celá řada otázek spolupráce od těch méně citlivých do poty sporné a já budu hovořit o e, úloze e, Evropy v diplomatických snahách. My víme, že e, ten celý region je ve velmi chaotické situaci a proč může Evropa nějakým způsobem reagovat. Chci zmínit tři důležité oblasti kde může eh, Evropa přispět při svém angažmá s Iránem. První se týká eh, nutnosti přejít k jinému přístupu k eh, Blízkému východu v kontextu zapojení Iránu vzhledem k narůstajícím nákladům. Tento rok se chaos v regionu zhoršil a celá řada těchto konfliktů je velmi ne, neprůhledný. S důsledkem toho jsme zažili vlnu uprchlíků a to je jenom špička ledovce. A je velmi eh, pravděpodobné, že to bude pokračovat eh, nadále. A pak je tady rozvoj eh, islámského státu a je jasné, ne, že se nepodařilo ani regionálně, ani ze, západních, ze strany západu zatlačit ISIS. Eh, mnoho evropských eh, zemí, počínaje Paříží přes Kodaň a další, nebyly, eh, jak si přijímaly různé postoji. a Evropská Eh, Evropská unie nemá tu ten stejný postoj jako Spojené státy a prohlubování té krize je katastrofální. Budeme potřebovat nový přístup eh, jak k Iránu, tak dalším zemím, pokud jde o regionální bezpečnost. Stávající politika je neefektivní, pokud jde o naše strategické cíle. Eh, druhá otázka eh, je určité diplomatické momentum, které máme máme diplomatické momentum, které jsme získali, hybnou sílu, kterou jsme získali, jaký může Evropa využít. Poté, co byla dohoda oznámená paní vysokou představitelkou Mogherini, to začala nová kapitola mezi eh, vztahu mezi Iránem a EU a ukázalo se, že tato dohoda by neměla být tím eh, maxima, maximem dosaženým tím stropem, ale mohla by být zač začátkem. Eh, vyjednávání k jaderným otázkám byla ukončena, nicméně je tady celá řada věcí, o kterých je možno jednat dále a že dopady toho budou na celé řadě dalších front. Eh, od této dohody zahraniční ministři navštívili Irán a do té doby vlastně nechtěli navštívit Irán. Byla to britská ambasáda, znovu otevřela, což byl dobrý signál zase k té změně bez ohledu na to, jak budou vypadat vztahy mezi Iránem a Spojenými státy. Tento vývoj od dohody ukazuje, že evropská zahraniční politika se eh, odklání od té strategie jakéhosi jenom uchování, ale do eh, jakéhosi udržení do určitých vztahů, které mohou být záleženy na uh, Eh, spolupráci i na určité konkurenci, která mohou koexistovat. A pokud je Irán v centru některých konfliktů, eh, musí být také součástí jejich zmírnění. A my jsme eh, zatím málo otestovali, jakými různými konstruktivními cestami se můžeme vydat a vlastně jsme si sami sebe omezili v určitých možných zjistích či výhodách. Evropa má výhodu v tom, že je schopna eh, eh, mnohem lépe než Spojené státy zapojit Irán. Ta eh, skupina 3 plus 3, která byla platformou na té nejvyšší úrovni a, a ta vlastně přestane fungovat a není jasné, jak bude nadále fungovat di- dialog s Iránem. Eh, víme zároveň, že přímé kontakty mezi eh, US a Iránem jsou přerušeny, nicméně ne úplně zničeny. Prezident Obama v um, v létě se setkal s velkou rezistencí vůči té dohodě a také vyjádření nejvyššího představitele Iránu, kdy vlastně jasně se vymezil proti nějakým přímým kontaktům. Takže já se domnívám, že tady je politický prostor pro Evropu, která by mohla hrát aktivnější roli při, zapo- roli při zapojení Iránu. Existuje proto i precedens. Byl tady uh, Eh, byla tady, eh, je tady fáze, která byla kritickým, eh, kritickou fází a potom tou všestrannou fází. A to jsou příklady toho, kde bych se Evropa mohla za spojit. Evropa potřebuje politickou a logistickou strukturu pro spolupráci s Iránem, jak v těch sporných otázkách, tak v těch otázkách možné spolupráce. A měli bychom vytvořit tu pracovní skupinu, či ji k tomu využít. Podle mého názoru, co by bylo nejdůležitější ve vztahu k Iránu jednak smíření mezi Iránem a Saudy, Saudskou Arabií velmi skromnými a velmi realistickými cíly zmí, eh, zmírnění napětí mezi těmito dvěma regionálními rivaly a eh, snaha zabránit přelití násilí ze Sýrie a do dalších míst, jako je eh, Libanon. Proto potřebujeme určitý vzorec, určitý postup a to je eh, třeba jednat s Riádem i s Tehranem eh, v čele Eh, té evropské, v čele by stála ta evropská eh, trojka, protože ti mají největší vliv eh, jak v Riádu, tak v Teheránu. Za druhé, já bych doporučila, aby se, chom se zaměřili na Syrii a politické řešení, které absentuje nějaká místní platforma eh, eh, Saudská Arabie, eh, Turecko a Irán a to s, velký, světomo, s dalšími světovými velmocemi Ruskem, USA a Evropskou unii a je potřeba jednat na místě. Irán má příliš mnoho v sásce v Syrii a pokud jde o spolupráci s Ruskem, to je toho důkazem. Evropa potřebuje testovat to, zda Irán a Rusko jsou schopni ovlivnit Asada a jeho eh, režim, eh, ať již tím, že poskytnou humanitární kory, až vzniknou humanitární koridory, a nebo eh, proběhne diskuse k decentralizaci v Syrii a Irán. Irán by měl být součástí v rámci nové kontaktní eh, skupiny. A eh, tažení proti ISISu, to je ta třetí věc, vy jste to zmiňoval, eh, přispěje Irán k boji proti ISISu, když se zeptáme zeptáme v Iránu, položíme tuto otázku v Iránu, položí stejnou otázku k Evropě a my, já se domnívám, že je potřeba taktické a vojenské koordinace. E, de facto existuje e, e, vzdušná ochrana a asi před rokem ze strany USA, eh, ale od té eh, doby dochází k velkým třenicím mezi Západem a Iránem. A když se podíváme například Afganistánu, kde eh, byla podobná situace, pokud jde o vyjednávací tým jednající se Západem, tam se podařilo zajistit výměnu zpravodajských informací k boji boji proti Talibánu. Nyní dilema eh, západu je, že se tím vlastně v tomto procesu i posílí ISIS, pokud jde o činnost čítských milicí v Iránu. Eh, Irán, Rusko a eh, Irák vytvářejí své vlastní centra Eh, velení, což znamená, že to ukazuje, že jsou připraveni bojovat s ISISem, ale s Iránem je třeba vést diskusy o tom, jak je možno dosáhnout lepšího tažení proti ISISu a eh, lepší zastoupení v Bagdádu eh, za, za integrování šítských eh, milicí, tak aby se posílily centrální bezpečnostní složky. Sporný eh, bod, což je otázka Hizbaláhu a Izraela, což je pro Evropany důležitým tématem. Za poslední rok, čím více jsme se snažili eh, vyloučit Irán z diskusí v regionu, posílily se jejich spolupráce a vzájemná závislost s Hezballahem je ten vztah je velmi jiný eh, ve srovnání s eh, rokem 2003 například a eh, nemůže být tento vztah zejména na vojenské frontě rychle narušen. Pokud jde o stabilitu eh, Leba, Libanonu a velmi eh, křehký systém, zejména v souvislosti s budoucími volbami eh, a za, pokud jde o zabránění extremistickým skupinám v Libanonu, to by mohlo být východisko pro diskusy s Iránem a to, jakým způsobem spolupracuje s Hezballahem potom výměny s Izraelem, které jsou skutečně um, oko za oko, zub za zub a to jsou věci, které byly opět předmětem sporu a které vlastně posílily uh, tu spolupráci mezi Hezbalahem a uh, Izraele uh, a promiňte a Iránem. Celková celková vztah k Iránu by měl být takový, že se posílí spolupráce a měkká spolupráce, kde může být jednoduchá spolupráce, ale zároveň, že se nebudeme vyhýbat některým kontroverzním otázkám, které jsou velmi důležité pro evropskou bezpečnost, pokud jde o Blízký východ. Děkuji. Nyní předám slovo um doktoru Parsimu. Děkuji, děkuji vám také za pozvání, abych eh, hovořil o tomto velmi aktuálním tématu. Já se podívám také na některé eh, místní aspekty eh, této dohody, co to znamená v rámci Iránu. Už na jaře tohoto roku bylo zřejmé, na základě diskusí eh, v Iránu eh, i jinde, že bude parlament otevřený přijetí této dohody. Bylo také jasné, že parlament bude mít pouze jakousi eh, poradní roli, že rozhodně by nemohl tu dohodu zastavit. V tu chvíli samozřejmě ta dohoda byla pouze teoretická a ještě zdaleka nebyla podepsána. To, co jsme viděli v minulých týdnech, eh, byly tedy důsledky těch signálů z jara. To znamená, iránský parlament eh, velmi horlivě prodiskutoval celou dohodu a její detaily. Zazněla tam velká kritika a také velký odpor, stejně tak jako v americkém kongresu, ale ve finále jej uznal iránský parlament jako realitu. Takže to, co nyní eh, vidíme, je mnohem formálnější Eh, ratifikace eh, obsahu této dohody, která potom ještě proběhne ze strany Národní bezpečnostní rady. To, že ta dohoda byla podepsána, ještě neznamená, že je plně realizována. Aby se stala realitou, eh, tak to vyžaduje, že obě strany budou ctít zásady této dohody ale samozřejmě také mm, je potřeba určité politické dlouhověkosti. A to znamená, to také se odvíjí od toho, co každá strana bude získat z toho, že ji dovede k realizaci. Takže teďka opravdu se musíme také podívat na parlamentní volby, které nás čekají v Iránu, v únoru, potom také volby eh, hlavního eh, náboženského vůdce a teď vlastně jde o to, jak obě strany na, eh, řekněme, té barikády se k tomu postaví buď se snaží tedy získat co nejvíce z toho, že dohoda byla podepsána, anebo naopak se budou snažit ji ukázat jako úplné selhání. Takže zatím eh, ta dohoda eh, se takhle nějakým způsobem má své dopady na eh, vnitrostátní politiku a to samozřejmě ovlivní i vztahy s EU, i nad rámec té samotné dohody. Tady jde o to, že hlavním obchodním partnerem na západě, předtím než byly implementovány sankce, byla právě Evropská unie. Takže právě sem se obrátí při hledání, zvyšování objemu e, obchodování, ale také samozřejmě pro dialog. Hlavní partner bude EU, to je samozřejmě příležitost, obrovská příležitost, ale také zodpovědnost. Protože pokud ten, ta dohoda nepřinese nějaké dividendy, například e, ve smyslu e, z, zlepšení hospodářské situace, tak eh, samozřejmě jakékoliv snahy eh, tuto dohodu i nadále udržovat, eh, dodržovat, jak se odpadnou. A Ostatní se tedy, mm, i prezident se třeba odvrátí od těchto diplomatických snah a naopak se budou věnovat jiným tématům, na jejichž platformě byli, byl zvolen. To jsou stejně tak obrovsky důležitá témata pro voliče v Iránu. Jak by asi vypadala ta spolupráce s Evropskou unii? Tady je důležité říct si pár takových klíčových slov. Jednak to musí být strategický dialog a kromě toho musí být strukturovaný. To znamená, nemůžeme mít jednu diskusi k tomuhle tématu, jinou diskusi k tomuhle tématu, nemůžeme si vybírat takzvaně à la carte protože eh, na obou, na obou stranách tedy jsou partneři, kteří chtějí eh, větší propojení v budoucnosti a to vyžaduje mnohem větší míru koordinace a také realistický, realistický postoj k tomu, jak eh, region v tuto chvíli vypadá. Nesmíme se na to dívat z pohledu toho, jak bychom chtěli, aby vypadal. Takže tady jde taky o jakousi schopnost mimo Irán chápat to, že i když Irán se zapojuje do některých aktivit, které považujeme za naprosto zavr- zavržení hodné, či které jdou proti našim zájmům, je to prostě důležitý aktér, pokud chceme vyřešit některé zásadní otázky daného regionu. Nebude nutně naším přítelem, ale určitě může být potenciálním partnerem. A teď je potřeba zjistit, nakolik může být partnerem a e, právě proto jej musíme zapojit do dialogu. A jak už jsem říkal, tento dialog musí překročit e, zasedání na vysokých úrovních, e, politických zasedáních. Tady prostě se musíme dostat i na technickou úroveň, musíme se dostat na konkrétní detaily toho, jak by ta spolupráce měla vypadat a to opravdu je důležité proto, aby tato spolupráce byla reálná, aby to nebylo prostě e, nějaká série memorand a prohlášení, která e, ve finále zůstanou jenom na papíře. Protože mm, tady jde nejenom o obsah, e, o, o věc, věcný obsah. Tady jde samozřejmě o to, jak se to bude prezentovat voličům i kritikům. Musíme jasně ukázat, že všechny tyhle ty kroky prostě stojí za to riziko, čas a energii, které se tomu věnují. Co se týče regionálních aspektů toho dopadu této dohody, dohody nakolik eh, ovlivní mm, eh, regionální eh, krizi, Souhlasil bych s Elí, ale také ještě říkám, že Irán má své vlastní hodnocení hrozeb, má své vlastní strategické zájmy. Ale ta dohoda jako taková to nezmění. Ta dohoda nám však umožňuje vést eh, jak si, eh, dospělou, vyzrálou dohodu o věcech, eh, na nich se můžeme dohodnout a na nich se naopak dohodnout nemůžeme. A tato konverzace v minulosti chyběla a přitom je nezbytná, pokud chceme postoupit eh, ku předu ohledně eh, zemí, jako je Sýrie či Irák. Tato dohoda tedy nutně nezmění iránský postoj, stejně tak jako nezmění náš postoj, ale umožní oběma stranám, aby došly k určité dohodě ohledně určitých věcí. A nakolik tohleto vstupování v kontakt, eh, kolik tohle zapojení má potenciál do budoucna, jaké budem, můžeme očekávat vztahy z USA a z EU. Jak je jasné z prohlášení hlavního vůdce, je tam opravdu určité zdráhání se ustanovit eh, něco, co by se připomínalo normalizované vztahy z USA ehm, ono to zase eh, nemusí nějak eh, bránit řešení určitých věcech, věcí, pokud se dostanou na, eh, na vyjednávací stůl. Je jasné, že chtějí mít věci pod kontrolou. Nechtějí se prostě dostat na nějaký, na nějaký kluský povrch, kdy by kdyby se e, e, mohla Islámská republika nějak začít vyjadřovat k tomu, jak by se měl Irán stavět k vztahům s USA. Irán měl poměrně dobré vztahy e, v minulosti s EU. Nakolik, teď je otázka, nakolik to zase můžeme vzkřísit. Připomínám, že také deset let, minulých deset let hodně změnilo i u nás, i u nich v tom, jak vypadá jejich ekonomika, kdo to tam řídí a na druhou stranu Evropská unie má obrovský potenciál pro to, aby se stala nejdůležitějším obchodním partnerem a také politickým partnerem eh, v politickém dialogu. Pokud obě strany eh, tedy se k tomu postaví eh, konstruktivně, pokud to bude opravdový oboustranný dialog, pokud se nebude jedna strana snažit té straně druhé něco diktovat nebo naopak úplně udusit jakoukoliv eh, diskusi, než vůbec ta diskuse začne. Samozřejmě takové komplikované téma je Syrie. Obě strany teď eh, jak si předkládají nějaké červené linie a bariéry, které úplně eh, pozastavily ehm, tu diskusi o Syrii, aniž by pomohly celé téhle diskusi ku předu. Děkuji. Děkuji. Naším třetím řečníkem bude Cornelius Adebar, který k nám promluví z Washingtonu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem členům eh, výboru AFED. Omlouvám se, že nemohu být s vámi v eh, Bruselu. Já už jsem takto eh, přes videokonferenci eh, hovořil také s členy eh, delegace pro Irán. Já se do Bruselu dostanu až za měsíc pro rozhovory tedy na místě, tak tentokrát mi to bohužel nevyšlo. Předřečníci už řekli spoustu důležitých věcí. Já bych ještě dodal jednu věc, která se odehrála eh, minulý týden. Proběhl test eh, střel eh, iránské armády a ten ukázal, že my jsme sice oprávněně nadšeni z toho, že došlo k této dohodě, nicméně je zřejmé, že jsou některé změny, které prostě zatím opravdu očekávat nemůžeme. Ehm, regionální politika Iránu se v dohledné době zřejmě nezmění. A právě tedy tyhle ty testy střel proběhly i <laughs> ve stejném týdnu, kdy byla schválena ta dohoda. Ehm, pan eh, Ruzve hovořil také o té interní dynamice, já se k tomu sám dostanu. Já bych ještě něco řekl eh, k eh, té regionální spolupráci, pak se ještě dostanu k tomu, co by možná bylo možné mezi EU a eh, Iránem. V tuto chvíli máme takové trošku problémy v tom smyslu, že samozřejmě nesmíme zapomínat na celou tu situaci v daném regionu. Takže Regionální spolupráce. V, tom, v té dohodě nestojí nic, co by říkalo, že by tahle regionální spolupráce vůbec měla existovat. Tam je opravdu, eh, se hovoří pouze o jaderné otázce, je to opravdu průlom v jaderné diplomacii, ale neznamená to nějakou zásadní eh, kompletní rehabilitaci Iránu. Eh, ty Vyjednávání samozřejmě eh, proběhla úspěšně, ale to ještě neznamená, že eh, podobný styl vyjednávání by vedl k eh, úspěchu i ohledně jiných témat. Už tady zaznělo, jak se k tomu třeba staví Izrael a podobně. Řada zemí teď si klade otázky, co to bude znamenat pro vztahy Iránu s ostatními. Takže každopádně v té dohodě nestojí nic o tom, že by měla, mělo dojít k regionální spolupráci. Když se podíváme na to, jak je potřeba tu smlouvu provádět v budoucnosti, je jasné, že samozřejmě bez regionální spolupráce to nepůjde. Nemůžeme se tedy dívat jenom pouze na tu striktní implementaci dohody, která je nezbytná, aniž bychom se podívali na to, jaké to bude mít regionální dopady. Musíme se také samozřejmě dívat na ten širší kontext nešíření jaderných zbraní. Musíme tedy samozřejmě podporovat regionální spolupráci, jak už eh, to zmínili předřečníci. Eh, tak, ta dohoda samozřejmě eh, Eh, jak už říkám, nevyžaduje eh, ve svém textu tu regionální spolupráci, ale zároveň se bez ní neobejde. To byl ten první problém. Druhý problém je, že eh, když se podíváme na vnitropolitickou situaci v Iránu, čekají je volby. A teď je potřeba, aby hlavní náboženský vůdce nějaké vybalancoval ty znesvářené strany, je otázka, jak vlastně tohleto celé bude zprostředkováno. Možná jste už slyšeli, že v USA se opravdu hodně diskutovalo o té dohodě, bylo to velmi kontroverzní, stejně tak i v Iránu. Jsou tam skupiny, které jsou opravdu zásadně proti, které jsou zásadně proti jakýmkoliv mezinárodním závazkům, které naprosto spochybňují tuto dohodu, protože by to mohlo vést k potenciálnímu budoucímu zblížení s USA. Také je to eh, vnímáno jako určitý ústupek, co se týče eh, celého jaderného programu. Tahle ta dohoda eh, prostě eh, je kontroverzní v Iránu a ačkoliv tedy byla podepsána, je ještě možné, že zaznamenáme dost velkou negativní reakci jak v USA, tak v Iránu. Eh, bylo dosaženo určitého kompromisu, ale je, nesmíme zapomínat jak se na, na, na ty největší kritiky téhle dohody. Takže um, oni také potřebují něco dostat eh, za to, že budou podporovat implementaci eh, té dohody. Mm, tady jde třeba eh, v USA o otázky spolupráce s zeměmi v zálivu, o otázky Izraele. V Iránu je to například zase o vyřešení eh, Ira- eh, eh, krize v Sýrii. A jak už zde zaznělo, postoj Iránu k řadě regionálních věcí se nikterak nezměnil tím, že tahle ta dohoda byla podepsána. Třetí věc, kterou bych zde chtěl říci, ještě tedy v rámci toho druhého globálnějšího problému, je tedy pravda, že EU eh, e je vnímána poměrně pozitivně v Iránu, ale v podstatě je to jenom jeden z hráčů. A ta vyjednávání ukázala, že existuje potřeba, aby došlo i k bilaterálním jednáním s USA, Na iránské straně panuje určitá schizofrenie ohledně toho, že je potřeba vyjednávat s USA, co se týče eh, také eh, získání jakéhosi respektu. Chameny ale na druhou stranu zase řekl, že je zakázáno s nimi hovořit nad rámec eh, právě té, téhleté dohody o jaderných věcech. Takže EU je vítaným partnerem, je také ale považována za partnera méně důležitého než USA. Ještě se vrátím k tomu formátu E3 plus 3, který byl úspěšný. Tady právě jsme tedy měli úzkou spolupráci mezi zeměmi EU. Jednotlivé členské státy se vyhnuly tomu, a aby se snažili dosáhnout samostatné dohody a to bylo velmi pozitivní. Další samozřejmě máme vztahy s Čínou a Ruskem, to byly další strany vyjednávání. Tady jsme se samozřejmě také zase snažili dosáhnout eh, nějaké dohody a o to by se eh, EU měla snažit, takže EU by určitě měla mít strategii vůči Iránu. My takhle k ní eh, rádi přispějeme prostřednictvím našich dnešních projevů, ale ten, eh, tahle ta strategie musí obsahovat velmi důležitý prvek EU-USA, protože EU nemůže eh, působit v Iránu sama o sobě. Eh, musí tam do toho vstupovat i transatlantické vztahy a nejspíš také ti další partneři vyjednávání. Co by EU e mohla ještě udělat, implementovat takhle v budoucnu? Tato iránská dohoda je úspěchem EU na um, poli bezpečnostní politiky. Je to opravdu takový eh, poměrně ojedinělý úspěch. Eh, nicméně tam šlo o multilaterální vyjednávání a to je prostě něco důležitého do budoucna. Zaměřte se prosím do budoucna takhle Eh, na tuto multilaterální spolupráci. Tady tenhle, ta, ta dohoda teďka má výhled asi 10-15 let a mm, eh, to bychom měli mít na paměti, když potom budeme nastavovat nějakou strategii pro Irán. protože to je opravdu jaksi dlouhodobý výhled a právě zde EU eh, má dobré výsledky a samozřejmě tady půjde už méně potom třeba jenom o čistě bezpečnostní složky té věci. Ještě bych chtěl něco více říci k tomu, eh, jak by mohla tahle ta spolupráce vypadat. Tady máme také eh, námořní bezpečnost v eh, oblasti Perského zálivu, environmentální otázky a také bezpečnostní politika. Tady ale samozřejmě nejde o zprávu konfliktů nebo krizových zásahů. Co se týče toho Perského zálivu a námořní bezpečnosti, tohle je otázka, která se týká nejenom Iránu, ale také všech sousedů v oblasti zálivu. Tam je Rada pro spolupráci v zálivu a ta vylučuje jak Irán, tak Irák eh, jako co by členy. Tohle to je v podstatě taková obraná aliance proti ním. Eh, zatím se s tím nedá nic moc dělat, ale když se podíváte na Perský záliv, eh, co se týče otázky námořní bezpečnosti, tak tam určitě je prostor pro spolupráci, když se podíváme také na usnesení OSN jako zákona pro moře. Saudská Arábie a Irán to zatím nepodepsali, ale když eh, použijeme tento dokument jako jakýsi základ pro ustavení regionální charty pro Perský záliv, který by vycházel třeba eh, právě z eh, otázek námořní bezpečnosti, boje proti piráctví, A potom samozřejmě v rámci zase toho multilaterálního procesu dosáhnout nějaké dohody. Druhá věc, která se týká životního prostředí a dotýká se nejenom Iránu, ale i sousedů, je tady prostor pro spolupráci, který na, naznačil i e, zahraniční ministr Zarif a to je v oblasti, kdy má EU dobrou historii propagace takové spolupráce v jiných regionech to bychom mohli rozšířit na monitoring zemětřesení, eh, zásahy při krizích. Možná si vzpomínáte na to velké zemětřesení, kdy mezinárodní agentury a západní svět podpořili Irán a z toho plyne eh, další spolupráce, která by mohla být zintenzivněna. A třetí oblast, kde by se ta spolupráce mohla rozvíjet, já jsem varoval bojoval eh, proti zapojování se do těch vysokých bezpečnostních eh, otázek. Tam byla ta moje výhrada, protože ať, jaké již je, ať je již řešení syrské krizi jakékoliv, to asi není na EU a bude rozhodováno jinde, ale dlouhodobá strategie eh, regionální Eh, Fórum bezpečnosti Irán, Irák a další eh, aktéři, to je velmi platná myšlenka, která zazněla před 25 lety během madridských rozhovorů, eh, během konfliktu na eh, Blízkém východě. A tato myšlenka by mohla být oživena a EU by mohlo dát určitý základ takové spolupráci a to ve spolupráci se spojenými státy, které by se pod to tež museli upsat. Eh, mohla by to být přesto více evropská iniciativa Eh, která by mohla být, pokud by přišla ze Spojených států, považována až za příliš eh, toxickou, ale byla by pro Američany v tomto duchu zajímavá. Mm, zaměřila by se na region Perského eh, golfu, nikoli na, Levant, na Levantu a na izraelsko-palestinský konflikt. To jsou tedy krátce nastíněné myšlenky, které jsem chtěl před, přednést a uh, tím bych skončil a budu se těšit na vaše dotazy. Děkuji za tuto prezentaci a e, otvírám diskusi. Pan Haut bude prvním, e, který je zpravodojem e, zprávy z vlastní iniciativy na stejné téma, to znamená strategie EU vůči Iránu. Ale předtím, než dám panu Hautovi slovo, tak chci říci, že zde je také šéf um, šéf pracovní skupiny Iran EU, který uh, bude tež reagovat na otázky, které se týkají této problematiky. Pan Hawit, prosím. Děkuji. Já bych uh, velmi uh, srdečně poděkoval eh, nám, našim třem eh, prezentujícím. Velmi za to děkujeme. Je to začátek eh, procesu přípravy parlamentní zprávy, která by měla být základem pro rozvoj vztahů mezi Iránem a e EU po přijetí jaderné dohody. Sankt Korupce a e, rozpory nejsou dobrým základem, ať už jde o Irán či o cokoliv jiného e, pokud se nám podaří ty vztahy napravit a vytvářet vztahy s jinými zeměmi, to je ten žádoucí cíl, nikoli cestou sankcí. Tento e, výbor a já i tedy pan předseda vedl naší e, delegaci do Teheránu e, loni v červnu s cílem budovat důvěru Myslím si, že ta návštěva byla úspěšná a v tomto duchu spolupráce chceme pokračovat. I když je to velmi komplikované a velmi obtížné, myslím si, že to je to, to, ta správná cesta, to správné rozhodnutí. A pokud jde o obchod, musíme eh, si Eh, musíme si uvědomit, že Iránci vnímají ty sankce jako velmi nefér, velmi znevýhodňující. Eh, my máme jiný pohled na našem kontinentu a jsou tu také různé pohledy i v rámci tohoto parlamentu, ale pokud se nám podaří znovu nastavit obchodní eh, vztahy a Eh, učinit některé věci, které zde zazněly od našich hlavních tří řečníků, eh, kdyby se EU stalo hlavním a důležitým obchodním partnerem a to by měly být obchodní vztahy na základě eh, norem standardů pro investice i obchod. Pokud jde o samotnou zprávu, nechceme jít do detailů, které by se týkaly implementace jaderné dohody a akčního plánu. To je eh, eh, v rámci skupiny E3 plus 3 a eh, naše zpráva by se měla hlavně týkat vztahů s Iránem, takovým tím v rámci komplexního přístupu, spolupráce v dopravě, mm, e, vzdělání, univerzity, životní prostředí, celá řada dalších věcí, které nás mohou, celá škála věcí, které nás mohou e, napadnout. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo, že toto by měla být dlouhodobá strategie. Deset let byly ty vztahy na bodě mrazu a je potřeba je odblokovat eh, a to bude náročný úkol samo o sobě, takže je třeba být realisti, eh, musíme být realističtí, pokud jde o ta naše očekávání eh, ale jsou tady sdílená témata a boj s eh, terorismem, boj s obchodováním s drogami je eh, určitým témam. Eh, pan Adebar měl velmi konkrétní návrhy a máme omezený čas, ale rozhodně budu o těchto třech návrzích uvažovat v těch následujících obdobích. A pokud jde E, o to regionalitu je jasné, že bychom měli využít tu e, příležitost, kterou máme zapojit Irán ve vztahu k Jemenu, ve vztahu k Libii a ve, k Syrii samozřejmě a ve vztahu k si situaci v Libanonu, v Libanonu, kde se ty situace všude zhoršují a máme dobré výhlídky toto učinit. My, když jsme tam byli jako AFET s panem eh, ministrem zahraničních věcí Zarifem a jeho náměstkem a vítám vznik té pracovní skupiny myslím si, že je správná doba, kdy vzniká. Pokud se podíváme na vývoj posledních týdnů, zejména v Syrii, takže prakticky to bude velmi, velmi těžké dosáhnout eh, toho všeho v tom daném kontextu. Já mám eh, v tomto slyšení otázku na tři eh, naše prezentující na Eli. Rád bych se zeptal konkrétně vztahy Teherán-Riad a úloha Evropy e, všichni hovořili o tom, jakou roli může Evropa hrát k, směrem k Teheránu, ale mm, pokud by šlo o vztahy mezi Teheránem a Riádem, kde si myslíte, že může Evropska, Evropa přidat nějakou hodnotu, něco přinést? v dosažení zlepšího. Po, na pana doktora Parsiho e, zajímavá byla vaše argumentace, kdy jste hovořil o té červené linii která byla na obou stranách. To bylo velmi zajímavé, ta červená linie, která potom byla e, zmiňována. S tím se stotožňuji, zejména ze vztahu k Syrii. To bude asi nejdu, nejtěžší. Co bychom mohli ve vztahu k Syrii udělat, abychom odstranili tu červenou linii a, a dosáhli konstruktivního dialogu. A pane Adebar, e, vaše informace. Vy jste hovořil o tom, že je třeba nějakým způsobem eh, řešit ty interní kritiky a disidenty na obou stranách. Víme, že v Spojených státech eh, eh, nejvíce těch kritiků bylo v americkém kongresu, aspoň to tak vypadalo. My jsme Eh, my víme, že i v Iránu jsou tito interní kritici, ale vzhledem k tomu, že působíte ve Spojených státech, můžete nám trošku přiblížit tu symetrii, tu existenci a přítomnost těch kritiků na obou stranách a jak bychom, jakou strategii bychom mohli přijmout, abychom tuto kritiku překonali. Děkuji. Hlásí se další kolegové paní Zajomarí. Eh, nous savons tous que l'Iran est un... Všichni víme, že Irán je velká země a že může hrát velmi významnou roli pro stabilitu tohoto regionu a dokonce nad rámec jejího regionu. Myslím si, že COC eh, je velice obtížným partnerem a strategicky pochybný, co se týče vyjednávání, už jsme to viděli. Eh, takže mám dvě otázky. První otázka souvisí s tím, že nad rámec vzájemných zájmů bychom měli dospět k přibližování s Iránem, zda zároveň máme reálné společné zájmy. Když říkám vzájemné zájmy, eh, tak eh, pro Irán to jsou určité hospodářské a politické zájmy a pro nás to jsou průmyslové, obchodní zájmy, čili hospodářské zájmy společné zájmy. Pan zpravodaj hovořil o boji proti terorismu, to je jistě velmi významné. A mohlo by to stačit, abychom dospěli k trvale udržitelným vztahům? Moje druhá otázka je zcela zásadní. Tady se jedná o důvěru, o vzájemnou důvěru, ke které lze dospět, zejména co se týče nukleární problematiky. Už před deseti lety tady existovaly dohody, které nebyly dodrženy a které nebyly respektovány. A e, ty dohody posloužili Iránu v tom, aby e, dále pokračoval ve výzkumu jaderné energie. A to je velmi významný prvek. Prostě nelze reálně vést dialog s opravdovým partnerem, aniž by existovalo alespoň minimum důvěry. Čili já se ptám našich partnerů, jaké jsou podle jejich názoru eh, záležitosti, které by neumožnily nastolit tuto demokracii navzdory tím test raketům s, malistický, s balistickými střelami, o kterých jste hovořil. Děkuji. Eh, Mr. Khan? Thank you. Can I also... Děkuji. Já bych rád poděkoval všem uh, řečníkům za prezentace. Uh, určitě Eh, si musíme připomenout, že Irán eh, má komplikovanou historii, je to komplikovaná eh, země a i komplikovaná role na mezinárodní scéně, ale já se obávám, že pokud nebudou věci mm, dobře vedeny, takže ta uh, smlouva by mohla mít velmi problematické důsledky. Slyšíme uh, tady právě o těch, uh, o těch um, testech uh, s balistickými střelami a vidíme, že to je určitá reakce a je třeba skutečně být obezřetní, jak, ta, jak, s tím, jak se to bude vyvíjet dál. Z vlastní zkušeností víme, že uh, ty ekonomické vztahy vždy uh, pomohou vybudovat eh, celkově spolupráci. Mohli bychom se podívat na modely, které máme s jinými zeměmi, GSP plus model spolupráce, na tom bychom mohli naší spolupráci založit. Eh, ty potíže, které zde zazněly, vztahy k různým eh, jednotlivým regionálním mocnostem, tady, pokud bychom mohli nějakým způsobem na pomoci, a to bude zajímavé, jaké budou eh, reakce, pokud bychom mohli tedy na pomoci silnější mm, spolupráce v eh, oblasti Perského zálivu, pomohlo by to. A třetí otázka je vojenský aspekt. Celá řada těchto eh, zemí za poslední dobu od iránské revoluce vnímají, jak Irán používá svého vlivu a posiluje své vztahy s šítskými skupinami a to používá jako nástroj, jak bychom mohli oběma stranám na pomoci toto lépe chápat. Já si myslím, že jsme v jedinečné pozici postavení, že nejsme ve stej, ne mm, postavení jako USA. Myslím si, že Irán eh, v nás bude mít větší důvěru a myslím si, že bychom tady mohli sehrát úlohu. Děkuji, pan Tanok. Děkuji. Ta 3 mm, plus 3 nebo 5 plus 1, myslím, že EU eh, e raději říká 3 plus 3, to je skutečně jedinečný pří, eh, příklad úspěchu a musím zde vyjádřit obdiv o dědictví paní Ashton, ale i my si myslíme, že je třeba být obezřetný, pokud jde o výsledky a přínos tohoto, této dohody. Bude třeba velmi přísně monitorovat a ujistit se, že Irán eh, nepodvádí, protože v minulosti zde byla snaha vyhýbat se všem kontrolám a jenom si jaksi kupovat, eh, získávat čas. A to bylo velmi jasné, že zároveň probíhala eh, obohacování uranu na vyšší úroveň, třeba že bylo tvrzeno, že jsou to jenom Eh, civilní účely, přesto to bylo vojenské eh, určení. Takové je stanovisko EKR. My jsme také kritičtí vůči Iránu, pokud jde o lidská práva a podporu Asádova režimu a podporu eh, Hizbaláhu jako zapřísálého odpůrce Izraele a minulý Eh, prezident pronášel nejhorší eh, urážky demokratických zemí. Nicméně nyní jde o boj s ISISem a tady eh, je třeba s Iránem spolupracovat ve snaze najít řešení krize syrské a občanské války syrské. Jeden z panelistů říkal, že Irán by měl být považován za možného partnera a to EKR odmítná. My si myslíme, že nemáme žádné společné hodnoty s islámskou s islámským státem Iránem. Děkuji, pan Wuchner. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat všem třem řečníkům. Nejprve bych se rád zeptal na možnou spolupráci. Už tady padla zmínka o tom, že co se týče boje proti teroristům, ale také co se týče pašování drog, bychom mohli spolupracovat a to také vyloženě si pře je iránská strana. Ovšem můj problém přitom je, zda, jak vypadá situace s lidskými právy v Iránu. Víte, že 80% podle vlastních údajů 80 poprav se koná na základě deliktů s drogami. Ehm, padla již zmínka o tom, že eventuálně trest smrti za takovéto delikty by mohl být pozastaven, ale zatím to zůstalo u prohlášení. Proto konkrétní otázka Taková spolupráce v těchto oblastech je vůbec možná a smysluplná při současné situaci lidských práv a v návanosti na to, jak lze zlepšit situaci s lidskými právy. Druhá otázka se týká ekologie. Místo předsedkyně při poslední návštěvě delegace řekla, že má zájem na spolupráci zcela konkrétně, například situaci Kolmejském jezeře, tam je situace katastrofální. Eh, Poté, co potřeba po uranu eh, byla snížená dosažením dohody, tak přece část vody, která se teď odvádí, by se mohla odva- přivést znovu zpět, konkrétně pro udržování vlhkosti písku, aby se zabránilo této, aby se zastavila, lépe řečeno, tato katastrofa ekologická. Třetí otázka Zvýšení těžby ropy ještě eh, nebylo předmětem jednání, ale zcela jistě to také ovlivní regionální rovnováhu, pakliže něco takového vůbec vždy existovalo, protože samozřejmě to naprosto jinak povede finanční toky. Další otázka. Jedním důležitým bodem při ratifikaci a uskutečňování dohody je, aby veškeré nukleární díly, které byly vyjednány, byly dodrženy. Převybavení elektrany v Araku lze udělat poměrně snadno. Proč tomu zatím nedošlo? To by přece nebyl vůbec žádný problém. Co pak to Irán nechce? Co se děje? A poslední otázka E, ta se obrací na zdejší evropské služby. Jaké projekty s Iránem se konkrétně plánují? Budeme mít nějaké diplomatické zastoupení v nejbližší době? E, bude existovat nějaká dohoda o spolupráci? Jaké nástroje partnerství nebo jiné tematické programy se plánují? A na to bych velice rád slyšel odpovědi. Děkuji vám. Thank you, Mr. Belda. Děkuji, pan Belda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Sdělovací prostředky v minulém týdnu zpravovaly o tom, že eh, člen revoluční rady se nacházel eh, v syrském zajetí. Eh, co se týče vojenské či eh, finanční účasti Iránu v této válce v Syrii, když se podíváme na syrské operace v zemi. Před určitou dobou tady také byly reakce se Iránu týkající se Sýrie, slyšeli jsme kritiku, co se týkalo účasti, významné účasti Iránu, eh, který se postavil po boku Haras, eh, až, Asata. Potenciální partner, eh, který ohrožuje eh, destrukci Izraele a je přitom členem OSN. Eh, já nevím, co si o to myslí zpravodaj, ale jak je třeba vidět, jaké hodnoty tady vůbec hájíme. Já sám jsem byl zpravodajem a rovněž jsem byl členem té delegace pro Irán a tam existuje antisemitismus a eh, jak hodláte čelit této otázce těm obvinováním? Očekávám tedy, eh, že eh, vyjádříte naprosto jasně váš postoj k těmto otázkám, protože iránský režim není zrovna moderní. Jsou tady ještě dva řečníci, čímž uzavřeme náš seznam vystupujících pan Devas Marka. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik wil graag even aanvullen op wat mijn collega Charles Tennek heeft gezegd. Eh, en ik zet dan mijn pet. Ja, bych navázal na to, co řekl pan kolega Tanok. Uh, já jsem za naší skupinu koordinátor pro lidská práva. Charles se toho jenom uh, dotkl. Já si myslím, že to Eh, skutečně škoda a myslím si, že eh, eh, se zapomnělo na, tento velmi, na, tento, na tuto urgentní věc. Ani paní, nejvyšší paní vysoká zmocněnkyně to nezmínila třeba, že situace, pokud jde o lidská práva v té zemi, v Iránu, je naprosto katastrofální. Irán má nejhorší Um, nejhorší situaci, pokud jde o lidská práva, potlačování svobody slova, trest smrti. Víte, kolik bylo vykonáno trestů smrti? Tisíc či více než tisíc? Kolik e, za den, kolik e, trestů smrti je vykonáno za den? To je systematické porušování všech dohod o lidských právech máme jakékoliv informace, že tento nový partner, jak se mu říká v tomto, eh, že tento nový partner prochází nějakou transformací, která by vedla k větší úctě k lidským právům a k hodnotám. Domnívám se, že tomu tak není. Děkuji, paní Gil. Thank you, chair. Děkuji. Já bych se chtěla pozajímat o to, jak by eh, chom mohli se spojenými státy lépe koordinovat to, aby nedošlo k umocňování těch krizí, ať už je to Syrie a další místa. Já si myslím, že to není možné bez regionálního bezpečnostního dialogu v eh, zálivu a Irán je v tom klíčový a vzhledem k tomu, že EU má slušné vztahy s Iránem a s Spojené státy mají lepší páky v Saudské, eh, v Saudské Arabii a přitom ty dvě strany mm, vzájemně se stojí proti sobě. Mě by zajímaly konkrétní příklady této možné spolupráce. E, děkuji a nyní nastal moment na to, aby naši odborníci reagovali na otázky a prosím e, paní Grenmajer. Děkuji. Takže k první otázce e, role Evropy mezi tedy, co se týče vztahu Riádu a Teheránu. já už jsem říkala, cena, eh, kterou Evropa zaplatí, pokud nic neudělá, je vysoká. Takže určitě stojí za to, aby se EU zapojila pro odstranění napětí v tomto regionu. Eh, samozřejmě cíl by měl být pragmatický a realistický. Je velmi jasné. Eh, z, diskusí, které jsem vedla jak v Riádu, tak v Teheránu, Zatím ani jedna strana ne, nedospěla úplně tedy k otevřenosti vyjednávání, ale samozřejmě máme jakési precedenty, ať už se to týká Balkánu nebo jiných našich krizí, že se eh, dostaneme k dialogu, že se snažíme vytvořit nějakou platformu pro eh, dohody ve chvíli, kdy uzraje čas. No to platí tedy pro evropské tři, taky pro paní mm, Mogherini, která bych mohla vést určitou, určité diplomatické snahy, tedy pro propojení Teheránu a Riánu. A potom eh, samozřejmě je potřeba také dosáhnout nějaké dohody eh, k zemím, jako je Syria nebo Jemen. Co se týče budování důvěry, před deseti lety, eh, řekněme, Irán podepisovala dohody pro to, aby eh, získal čas, ale eh, a nedůvěra potom rostla na obou stranách. Takže tuhle tu analýzu bychom určitě ale neměli dělat ve váku, protože Irán třeba spolupracoval se Západem ohledně Afghánistánu a Talibánu. My jsme potom ale vstoupili do eh, doby, kdy byli prezidenty USA eh, Bush a eh, zase na, na druhé straně byl prezidentem Ahmadinejad, takže samozřejmě to bylo těžké období a Teď tedy nás čeká období implementace, tohleto období bude obrovsky důležité pro budování důvěry na obou stranách. Co se týče těch eh, testů balistických raket, to <laughs> se samozřejmě nikoli nenapoha, nenapomáhá eh, situaci, ale Ono, tohle to prostě nebylo součástí eh, komprehensního plánu pro a další kroky, takže to se bude řešit odděleně. Co se týče oblasti spolupráce, Zda bychom tedy měli začít s takzvanými soft tématy, jako je e, životní prostředí nebo e, spolupráce v oblasti e, Perského zálivu a námořní bezpečnosti a podobně. Souhlasím, že to by byla potenciální cesta, ale určitě bychom se nejprve měla, měli podívat na to, jak kde je Irán? Je, je mezi je tedy eh, mezi sousedy, jako je Irák, Pakistan, Afganistán. Samozřejmě <laughs> důležité jsou další země, jako je třeba Syrie, Jemen, Lebanon. Takže když prostě teďka se je budeme snažit zapojit do nějakých eh, eh, diskusí třeba o námořní bezpečnosti, to může být třeba docela náročné. A mm, vůbec konflikt a chaos na Blízkém východě tady určitě tohle by měla být vysoká priorita pro EU. A co se týče lidských práv, tady jsou dva různé možné modely. Jedno je, že se tedy jaksi odpojíme od dění a my řekneme, vůbec tady nebudeme s Iránem hovořit o lidských právech, Druhý model je právě eh, ten model, který jsme zastávali během eh, dnů eh, komprehensivního dialogu, kde jsme řekli, na některých věcech se prostě neschodneme, ale co se týče těch nejtěžších věcí, tak prostě k těm se vyjadřovat musíme, to je cesta kupředu. Mm, pan Rijani také hovořil o o tom, že bychom teoreticky mohli spolupracovat právě v oblasti boje proti drogám. Také je potřeba tady v této oblasti tedy snížit E, množství odsouzení k smrti. Ale e, říkám, pokud se nám nepodaří přesvědčit spojence v USA, e, že se jak je taky postaví nějak čelem k téhle otázce trestu smrti, tak jak to chceme dělat s Iránem. Co se týče reaktoru, z technického úhlu pohledu teďka budeme mít společný projekt USA, Iránu a Číny. Tohle to bude taková platforma pro budování důvěry, což je zase obrovsky důležité. Teď jenom stručně k eh, zapojení Iránu v Syrii. Jak už jsem říkala, zapojení Iránu v posledních týdnech se samozřejmě navýšilo také od doby, kdy se do toho více začalo zapojovat Rusko. Eh, Irán má samozřejmě své bezpečnostní zájmy, které jsou velmi důležité. Je tam také e, napojení na Hezbollah, to se prostě nedá jen tak změnit. Ale když se pobavíte s aktéry v Iránu, nejenom s pragmatiky, ale i s těmi e, e, kritiky, tak tam eh, existují představy ohledně toho, jak eh, postoj vůči Syrii může existovat. Jednak to může být decentralizace nebo eh, takový odsun od prezidentské moci. Tady vlastně iránský prezident by také minulý týden v Bruselu hovořil o této věci s Federico Mogherini tady se bavili o tom, co by v téhle oblasti vůbec mohlo být dosažitelného, eh, spolu samozřejmě tedy také třeba se Saudskou Arabií a s dalšími. A to teď nechám také pro další eh, panelisty. Pan Farsi, prosím, Farsi. Eh, co se týče těch červených linií, které je potřeba zrušit, abychom mohli vést řádnou konverzaci ohledně Syrie, ono opravdu nepomáhá, když jednotliví evropští vůdci teďka se vyjadřují k tomu, jak dlouho by měl ještě zůstat Asad eh, u moci a podobně. Eh, tyhle ty diskuse, obzvlášť pokud jsou vedeny veřejně, tak si neumím představit, jak mohou eh, na pomoci řádnému vyjednávání. Takže tohle to jsou takové červené linie, které prostě vidím já. Lepší je si sednout k vyjednávacímu stolu bez nějakých předem stanovených podmínek a podívat se, kde si všichni stojí. Irán eh, trošku přistupuje k věcem jako moc status quo. Eh, takže určitě eh, jim jde o to, aby ten chaos v regionu byl aspoň na udržitelné úrovni. Určitě jsou oblasti, mm, mm, na nichž může EU s Iránem spolupracovat. Samozřejmě je potřeba mít na obou stranách aktéry, kteří mají zájem na tom, aby realizovali tento potenciál. A to si myslím, že existuje, když se podíváme na akademickou komunitu, když se podíváme na obchodní společenství, mm, na podnikatele. Já si myslím, že na obou stranách naleznete lidi, kteří o tohle to mají zájem. Ta dohoda pouze snížila cenu vést eh, dialog o těchto věcech a to je samo o sobě obrovsky důležitým krokem samozřejmě v Iránu i vně Irán, jsou lidé, kteří prostě tuhle tu míru zapojení nechtějí, kteří už dál dialogy nechtějí kteří se dělají starosti jak o jakékoliv, jak co se týče jaké, jakéhokoliv zbližování s EU a hlavně eh, co se týče zbližování s USA. Teď jde samozřejmě o to, abychom investovali do toho procesu, který eh, ujistí obě strany, že to pro ně může být výhodné na obou stranách. Teď je otázka, můžeme věřit Iránu, může se vůbec někdy stát naším partnerem. Já eh, si myslím, že v podstatě tady ani nejde o otázku um, důvěry. Tady jde v podstatě o to, abychom měli fakta, důkazy, které prostě prokazují eh, tu eh, míru zapojení eh, do dodržování těch dohod. To znamená, obě, všechny strany musí do, dodržovat eh, dohody. To samo o sobě buduje důvěru když potom vstupujeme do té konečné do, dohody. A to, zda Irán může být partnerem či nikoli, to je v podstatě také otázka nějaké prázdné retoriky. Tady nejde vůbec o nějaké e, přátelské kluby, o to, abychom společně sbírali známky. E, Eh, nebo se procházeli za západ, eh, u západu slunce. Tady jde opravdu o to, abychom si jasně stanovili cíle, cíle, na které se dohodnou obě strany a také je potřeba dohodnout se na věcech, na kterých se prostě nedohodneme. A ty nějakým způsobem obejít. Eh, tohle to prostě zapojení nebo ignorování a nebo říkání, že země jako je Irán, která je obrovská, která má obrovský význam, že říkat, že ji můžeme nějakým způsobem ignorovat a obcházet, to prostě neproduktivní a neužitečná politika. Co se týče lidských práv, tohle to je obrovsky důležitá věc, ale samozřejmě tady jde o to, jak eh, delikátně k tomu přistupovat. jak se snažit dosáhnout méně porušování lidských práv Iránu. Samozřejmě pokud budeme tady vykřikovat o e, lidských právech, pokud budeme říkat, my jsme pro lidská práva, vy budete dělat tohleto a tamhleto, tak dobrá, tohle je politika, o kterou jsme se snažili asi deset let a vůbec nikam nevedla. E, I na Irán to vůbec nezapůsobilo. Takže pokud chceme dosáhnout zlepšení situace v lidských, eh, lidských práv Iránu, pokud nechceme pouze jenom vykřikovat nějaké takové hesla o eh, lidských právech, tak opravdu budeme k tomu muset eh, přistupovat mnohem diskrétněji. Takže někdy prostě dosáhnout reálných změn, to vypadá jinak, než o tom jenom hovořit. A nyní pan Adebar ve Washingtonu frame my, my overall... Děkuji za všechny otázky a připomínky. Já eh, bych se k tomu postavil z pohledu vnímání, eh, protože eh, samozřejmě nesmíme zapomínat na to, jak Irán vnímá Evropskou unii. Irán možná byl před, překvapen mírou jakési propojenosti mezi eh, v těch transatlantických vztazích s USA a EU. Um, ehm, teď, když se třeba podíváme, jak, jak to vypadalo před 12 lety v době eh, Javiera Solany a jak to vypadá dnes, když eh, eh, vede vlastně evropskou zahraniční politiku Federika Modernity, tak, tak vlastně dneska role EU opravdu může být mnohem konstruktivnější. Takže já si myslím, že zásadně důležitá je podpora ze všech členských států, ohledně toho, co vzejde jako strategie EU vůči Iránu. Ale také je potřeba také dodržovat eh, sliby. Implementace té dohody, ačkoliv to není součástí strategie, je zásadně důležitá pro to, jak eh, Irán pohlíží na EU. Často se říká, že je potřeba být přísní, ale férový. To se také hovoří e, v kontextu rozšíření EU. Je potřeba také o tom hovořit e, tedy v kontextu této dohody. E, tohle je priorita a důvěra eh, je něco, co vznikne eh, postupem času. Eh, tady vlastně pouze máme nějaké kroky, které postupně mohou k, vést k tomu, že vznikne důvěra. My také vůbec nevíme, jak Irán bude vypadat na konci tohoto procesu, ani nevíme, jak bude vypadat EU. Konkrétně jste se mě ptali na USA a e, vlastně na jakousi symetrii těch protěžků e, na, na straně toho kritického spektra, na obou stranách tedy. V kongresu samozřejmě jsou velcí kritici, a mm, na obou stranách se používají v podstatě podobné argumenty teď eh, samozřejmě EU může sehrát roli mediátora, která by se snažila obě ty strany nějak přiblížit. Eh, pro EU je důležité, aby převzala tuto roli mediátora a co se týče té jaderné dohody, EU bude předsedat eh, tomu výboru, který eh, se bude scházet, ale samozřejmě teďka jde také o to, aby Evropská unie předkládala nějaké návrhy, jako je právě třeba ta strategie, kterou sepisujete vy ohledně toho, jak pokročit ku předu. Já tady vůbec nechci spochybňovat úsilí o vyřešení eh, konfliktu v Syrii či vůbec eh, otázek regionu, ale to by nemělo být součástí širší strategie vůči Iránu, to je eh, součástí jiné strategie, ke které by se teda, tedy EU měla jasně postavit. Tady jde třeba také o mm, roli EU Ehm, některé státy mají také eh, pracovní skupinu pro Syrii, potom jsou samozřejmě důležité vztahy s Ruskem, ale tohle je něco, co je vně mm, eh, samotné otázky implementování téhle jaderné dohody s Iránem. Byla zde zmíněna také lidská práva jako důležitý aspekt nad rámec toho, co říkali kolegové, bych chtěl e, zmínit dvě věci. Lidská práva eh, nám hodně leží na srdci, ale možná bychom to měli dát do jiného kontextu, jako třeba je kontext eh, právního státu, mm, dodržování zákonů, protože i v Iránu existují zákony, které umožňují větší ochranu lidských práv, než jaká eh, v Iránu no existuje. Takže pokud by tyhle ty zákony byly lépe uplatňovány, tak už by to znamenalo určité zlepšení. To, sam, to samo o sobě už by bylo úspěchem. A zase se ještě vrátím k tomu vnímání je potřeba, abychom byli vnímáni jako někdo, kdo vyžaduje tyto standardy nejenom v Iránu, ale i v jiných zemích v tom regionu, <laughs> třeba i právě konkrétně v Saudské Arábii. To by určitě posílilo naši pozici. Děkuji. Uh, okay, thank you. Uh... Děkuji za reakce Pan Savrol. <clears throat> Děkuji eh, za slovo a za pozvání účastnice této velmi zajímavé diskuse. Děkuji také eh, panelistům za zajímavé prezentace. Jak víte, vznikla pracovní skupina v rámci naší služby pro vnější činnost a která může přispět k této diskusi, která může vytvářet jasný nebo hledat jasnou strategii, jakým způsobem spolupracovat s Iránem. Až dosud byly naše vztahy omezeny nebo naše jednání omezena na vyjednávání v té jaderné problematice a nyní se budeme snažit toto rozšířit, nejenom pokud jde o implementaci eh, té dohody o eh, jaderném programu, mm, to bude velmi důležitá součást naší práce a ta implementace bude klíčová proto, abychom mohli nastartovat spolupráci i v dalších oblastech. Ale ta pracovní skupina se nebude zabývat pouze tím, ale bude se e, zabývat také e, oživením bilaterálních vztahů s Iránem, které již e, deset let jsou na Eh, bodu mrazu a dalším úkolem bude pracovat s Iránem jako regionálním aktérem, a to zmiňovala již celá řada eh, kolegů, tedy to, že by toto mělo být úkolem té pracovní skupiny v rámci EEAS. A my budeme spolupracovat s parlamentem, s iránskou delegací, s AFETem a také s panem zpravodajem Eh, která mm, zpravodajem zprávy o budoucích vztazích s Iránem. Pokud jde o ty položené otázky, tedy pokud jde zejména o bilaterální eh, spolupráci s eh, Iránem, tato činnost již začala, ale je v jakési předběžné fázi. Loni v červenci paní Mogarini navštívila Irán a hovořila s ministrem zahraničních věcí Zarifem právě o těch širších otázkách možné spolupráce a nedávno eh, v rámci došlo k dalšímu setkání u příležitosti valného schromáždění OSN a na tomto druhém setkání bylo dohodnuto, že bude probíhat dialog na vysoké politické úrovni mezi EU a Iránem. Eh, bude to eh, na eh, úrovni těch, kteří z eh, EU vyjednávali, eh, vyjednávali tu dohodu a na iránské straně pan Arakči, náměstek ministra zahraničních věcí Iránu a tato vyjednávání na vysoké politické úrovni budou směřovat k nalezení těch bilaterálních otázek, kde je společný, pardon, společný zájem a těch regionálních otázek, kde by ta spolupráce mohla být užitečná. Pokud jde o tento regionální rozměr, tak eh, minulý týden eh, náměstek ministra zahraničních věcí, který má na starosti arabské země, navštívil Brusel a diskutoval eh, s eh, s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci otázku Syrie. Eh, dosud jediné kontakty, které jsme měli, byly kontakty, které se týkaly jaderného vyjednávání a nyní nastala doba pro to, abychom budovali další kanály a další uh, mosty um, a tím by měla přejít i ta požadovaná důvěra, zejména v souvislosti s tou implementací. Konkrétní oblasti spolupráce, to byla otázka, která zazněla od několika členů tohoto výboru AFED. Ehm, zazněla tu i určitá doporučení od našich panelistů, ehm, energetika, tím, že musíme mít na, eh, na paměti, že Irán má největší zásob, druhou největší zásoby plynu a čtvrté největší zásoby ropy a mohl by dodávat eh, do eh, Evropy a přispět tak k energetické bezpečnosti, ale to je dlouhodobý výhled. Pak je tady obchod. EU e byla hlavním partnerem Iránu před eh, sankcemi. Nyní EU spadlo v tom žebříčku, takže znovu nastartovat eh, obchodní vztahy eh, je další oblast, oblast životního prostředí. I tady, tady zase můžeme po, po, posilovat tu důvěru. Otázka eh, znečištění vzduchu v Tehránu je jedna z nejhorších na světě, pokud víte. Eh, další důležité oblasti eh, doprava. Irán potřebuje in, uh, infrastrukturu, uh, je tady celá řada věcí, které v rámci bilaterální spolupráce potřebují uh, rozvíjet. Budeme se tímto zabývat v rámci tohoto dialogu na vysoké politické úrovni a nacházet ty věci, které jsou vzájemně eh, zajímavé. Eh, lidská práva budou tež předmětem těchto jednání a my jsme to již tak iránským eh, partnerům řekli, řekla to sama paní Mogherini Eh, na setkání s, ministrou a, s ministry a to opakovala několikrát, že to bude předmětem eh, jednání a eh, vůči tomu ze iránské strany nejsou žádné, žád, není žádná opozice, pokud jde o diskusi k lidským právům. A naším Záměrem je otevřít zastoupení delegaci v Teheránu eh, takový proces eh, nějakou dobu trvá, také parlament eh, musí odsouhlasit přes diplomatické kana- přes ty příslušné rozpočtové kanály, ale připravuje se stále, představuje se zastoupení a pokud máme takto jednat v různých oblastech, je potřeba takového zastoupení, aby ta jednání měla smysl. Stručně řečeno, tedy postupně se eh, přecházíme z takové té zablokované situace do situace zapojení. To se nedá udělat za týden či dva, je to eh, postupný proces budování a zcela závisí na úspěchu implementace samotné jaderné dohody. Thank you very much. Um, we're moving towards the close of the hearing. Děkuji. Uh, yeah. Nyní musím zastoupit pana Broka, ale dostáváme se již ke konci tohoto veřejného slyšení. Ta hodina a půl byla nesmírně zajímavá. Děkuji všem třem prezentujícím a děkuji za prezentaci a těším se na další spolupráci s vašimi jednotlivými Um, organizacemi. Rozhodně se nebudu pokoušet vše shrnout, ale je jasné, že celá řada kolegů se shodla na tom, že jsou určité pochybnosti o spolehlivosti a důvěryhodnosti tohoto vztahu. Já bych tomu řekl, že to je dvoustranný proces a poté co jsem slyšel, viděl v Teheránu, vím, že ten jejich eh, postoj a pohled je stejný eh, je potřeba to tak brát a nemůžeme ignorovat, co se říká. Budou tu vždy věci, které budou předmětem různých názorů nebo budou, kde budeme mít různé názory, ale je potřeba budovat na uh, skutečné vzájemné úctě uh, a neměli bychom se vracet k té retorice, která eh, vede k vlastně poškozování těch vztahů a jejich úspěšnosti. Já myslím, že tady byla celá řada eh, příkladů, eh, naposledy tedy od vnější služby, pokud jde o ty jednotlivé možnosti konkrétní spolupráce. Lidská práva, mm, já si myslím, že všichni eh, eh, poslanci v tomto parlamentu, já jsem sám eh, byl členem výboru a zabýval se otázkami lidských práv a nikdo z nás se nepodepíše pod něco, co by, um, co by přehlíželo lidská práva. Nicméně musíme se na to dívat realisticky a zamýšlet se uh, na tom, zamýšlet se nad tím, jak můžeme je, uh, je mm, skutečně nějakým způsobem uh, proměnit. My při naší návštěvě s panem Brokem jsme se do toho toho nepouštěli a nikdy bychom se tež nepodepsali pod nic eh, o, o, opačného. Nicméně pokud je třeba obchodování eh, s drogami, které vlastně je podepsáno pod celou řadou těch trestů smrti, o tom jsme mluvili a měli bychom se připomenout to, co říkal pan Akbar, eh, pokud jde o to, že bychom měli se snažit prosazovat právo, které tam eh, je eh, domácí. A my jsme s našimi iránskými kolegy v té technické skupině také ehm, tak jak o tom hovořil doktor Parsi, zapojili, zapojili lidská práva a do toho bychom se touto cestou bychom se eh, měli eh, vydat. Také jsem vděčný kolegovi panu eh, Kánovi, který mluvil o GSP plus tomu přístupu přes GSP plus to znamená posílení obchodu a dalších věcí. Pan Belda, hm, tomu bych rád řekl, když jsme byli v Tehránu s panem Brokem, my jsme se setkali s židovskými skupinami a měli jsme Eh, diskuse o tom, jak eh, je možné vést dialog eh, v těchto skupinách a to by mohla být cesta k tomu, jak zlepšovat pochopení. Já se nebráním nějakým varováním ale doufám, že alespoň tato informace v něm vyvolá jakousi důvěru v tom, že to chceme, že chceme tyto věci jako součást naší diskuse. Pokud jde o založení dele, nebo vytvoření delegace. My jsme o to žádali již mnohokrát a my můžeme jenom znovu vyjádřit naší připravenost, kterou vyjádříme i přes tedy ty, ta rozpočtová e, rozhodnutí, protože jsme od, potom volali z naší strany. Naši tři řečníci jasně e, ukázali, že, nebo řekli, že Evropa má zvláštní e, momentální příležitost protože eh, evropská diplomacie zažila určitý úspěch při vyjednání té jaderné dohody a nyní je Evropa schopná a připravena vést rozpravu, eh, diskusi s Iránem lépe a eh, lépe než spojené státy. A tuto příležitost bychom měli využít pro vlastní prospěch, ale také pro, ve prospěch Iránu a ve prospěch mm, světa jako takového. A při přípravě na přípravě té zprávy při konzultacích i vnitřních rozpravách bychom k tomu měli přistupovat ve stejném eh, duchu a tak to budu, tak jak tomu bylo dneska a tak to také budu činit. Děkuji za eh, tento průběžný eh, dialog a děkuji za to, že jste ochotni se podílet na budoucím dialogu s Iránem. Děkuji mnohokrát, pane kolego, za vaše zhrnutí Eh, navzdory tomu, že to bylo tak stručné, dovolte, abych také poděkoval všem pánům, panu Pasimu, panu Aldebrahovi. Eh, a eh, jinak děkuji tedy za to, že nám toho tolik sdělili a jistě vědí, že máme zájem na pokračování dialogu, abychom mohli sledovat postupující vývoj. Teď došlo k dohodě ale nastává tady otázka, jakým způsobem bude tato dohoda uskutečňována, to za prvé a za druhé, zda na základě těchto dohod skutečně vznikla taková důvěra, že Irán bude ochotný mm, snažit se s námi zahájit snahy o nastolení míru v celém regionu. Mm, v těchto dnech jsme viděli, co se děje v Libanonu, v Jemenu, v Sýrii a v Iráku. E, tady zcela jistě Irán má pozitivní příležitost sehrát konstruktivní roli tak, aby se skoncovalo s, tomto, s touto válkou a ne, aby byl jaksi zastáncem této války. Mohl by pan Orn se trochu stěšit, prosím pěkně? Je třeba uvědomit si, že je třeba zapojit Irán proto, abychom nalezli celkové mírové řešení, protože ta uprchlická eh, vlna, která se valí na Evropu, samozřejmě souvisí s těmi problémy v oblasti a my musíme se snažit o to, aby došlo k regionální dohodě na tom, aby to, to, ten nebezpečný vývoj v regionu e, byl skončen. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste se nás udělali čas. A teď se dostáváme k hlasování o stanovisku, které zpracovala kolegyně Valenciano. Je tady paní kolegyně Valenciano? Není tady. No, to nám práce usnadní. Mm, tady se jedná o to, že něk, pan Brok nabízí snad hlasovací kartičku nějakému kolegovi a žertovně poznamenal, že za to bude chtít dvou denní diety. Takže So. Nachdem wir wieder auf uns selbst. Takže poté, co jsme zase odkázáni sami na sebe, zahajuji hlasování. Bylo by prosím pěkně možno, abyste diskutovali mimo sál, stejně tak jako intervia mimo tento sál, prosím. Könnt to je vyhodit? Začínáme okamžitě s hlasováním. Kompromis návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. Pak se dostáváme k 13. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Dostáváme se tudíž ke 20. Kdo je pro? proti, zdržel se, tak to zkontrolujeme radši. Končí hlasování. 32 pro, 12 proti přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, 28 návrh pro, proti, zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 25 přijato proti 24 zamítnutím. Pan Káler oznámil před zahájením hlasováním, že nemá s sebou hlasovací kartu. Takže 25 pro, 24 proti. Dostáváme se k návrhu 6, kompromisu 6. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato. Takže pozměňovací návrh 40 teď, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 43 pro, proti, kontrolujeme. a ist geschlossen. Ukončuji hlasování. 19 pro, 28 proti zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se. To je zase něco takového, elektronická kontrola. 44. E, ukončuji hlasování. 26, 27 pro, 22 proti, přijato, 45 pro, proti, zdržel se přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 9 pro, proti, kontrola. Ukončuji hlasování. 24 ne, je to 25 ku 25, nebo co to je, 25 ku 26, říká pan předseda, každopádně zamítnuto. Kompromisní návrh 10. Ehm, pan předseda je opravován. Ehm, omlouvám se, pravý pan předseda, protože kompromis 9 nebyl přijat, musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 36, ano? Kdo je pro pozměňovací návrh 36? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. též pro 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. 24 ku 24 25 zamítnuto. Zamítnuto. Čtyřka pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromis 10 pro. Proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 54 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti, zdržel se přijato, 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Tak, jak nám doporučil pan Alois Petrle. Prosím. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto elektronické hlasování o e, celém návrhu. Ukončí hlasování. Eh, eh, stanovisko bylo přijato 44 proti 3. Eh, srdečně gratuluji paní kolegyně.